So colleagues, welcome. Vážení kolegové, vítejte. V první řadě bych rád přijal pořad jednání, pokud nejsou námitky. A pak eh, chci přivítat Daniel Nui. Zahájíme první bod na pořadu jednání, a ještě předtím mám důležité sdělení. Adolfo Barbera, náš šéf sekretariátu, byl parlamentem sekundován do brexitářského týmu hlavního vyjednavače Michela Barniera za komisi, to znamená v první řadě Adolfo, blahopřejeme k tomuto velice důležitému jmenování. A samozřejmě doufáme, že toto zlepší už tak excelentní vztahy eh, mezi parlamentem a týmem hlavního vyjednávače. Vy jste byl v sekretariátu Ekon v různých rolích už deset let, nejprve jako administrátor, poté jako eh, pověřený vedoucí oddělení, poté jako jmenovaný vedoucí oddělení. Eh, kolegové ze sekretariátu si vás velice váží za dostupnost, vyváženost, vstřícnost i v těch nejnamáhavějších eh, obdobích posledních let a osobně. Já s vámi pracuji od roku 2014 a mohu jedině potvrdit, nebo možná ještě zdůraznit to všechno, co tu zaznělo, bylo mi velkým potěšením a velkou ctí s vámi pracovat. Byl jste skvělým šéfem sekretariátu, naše spolupráce byla excelentní a chtěl bych vám za to poděkovat. Za to, jak jste nám, nám všem pomáhal eh, svou profesionalitou. Mě, máte za sebou intenzivní roky práce v Ekonu, a hrál jste zásadní roli v té takzvané regulační tsunami, která učinila z tohoto výboru centrum eh, rozvoje finanční legislativy. Samozřejmě eh, se všemi kolegy eh, jsme spolu vytvářeli jednotný dohledový mechanismus a měli jsme to potěšení s vámi pracovat i na jiných složkách a bez vás by nebylo Eh, možné, ani abych já se zhostil tak složité funkce, jako je předseda výboru Ekon, takže budete nám chybět. Ale zároveň jsme si jistí, že nám přinesete velice výraznou přidanou hodnotu v rámci toho týmu pro Brexit. Takže děkujeme ještě jednou. OK. Tak, a teď se tedy můžeme pustit eh, do ostatní práce. Chtěl bych vyjádřit soustrast všem obětem a jejich rodinám eh, z různých těch útoků v Evropě, ve Spojeném království a v Portugalsku. Naše myšlenky jsou s vámi. No a teď ano, prosím. Yes. Um, oui, en tant qu'ancienne présidente de la Commission économique et Děkuji. Já jakožto eh, bývalá předsedkyně výboru Ekon bych eh, ráda poděkovala Adolfovi za odvedenou práci a chtěla bych říci, že hned od začátku, když přišel do sekretariátu, prokazoval všechny ty vlastnosti, o kterých jste vy teď, pane předsedo, mluvil. A co se týká našeho výboru, Ráda bych rovněž přivítala, že eh, Annelise Dodd byla zvolena do britského parlamentu, což může být velice užitečné pro nás, pro všechny. Brian Hayes, děkuji pane předsedo. Já bych chtěl také poblahopřát Adolfovi eh, k této velice prominentní pozici, kterou zaujme jménem Evropské unie, eh, že bude spolupracovat tak úzce s vyjednávacím týmem a je potřeba si uvědomit, jakou službu odvedl tomuto výboru za posledních deset let. Já jsem tady teprve tři roky, ale slyšel jsem o vaší roli, o vašich příspěvcích, o vlastně i vůdcovství, které jste projevil ve všech těch složkách, takže jménem EPP vám blahopřejeme, přejeme hodně štěstí, bude to těžká práce a spolehněte se na naši podporu. Hmm, děkujeme. Tak, teď tedy jdeme na to veřejné slyšení, jak jsem řekl. Vítám zde Daniel Nui, předsedkyni dozorčí rady ECB. Je to první řádné veřejné slyšení v roce 2017, co se týká nařízení o jednotném dohledovém mechanismu a meziinstitucionální dohody o něm. My jsme se s vámi naposledy setkali 23. března když jste představila výroční zprávu SSM za eh, rok 2016. Je to vhodná chvíle pro takovéto slyšení, protože je spousta otázek, které ovlivňují evropský bankovní sektor a nás eh, rozhodně zajímá výměna názorů na aktuální situaci i vzhledem k samozřejmě k k prvnímu případu rozpuštění bankovní instituce Banko Popular, kde se ECB výrazně angažovala. A samozřejmě nás také zajímají názory ECB na pokračující práci e, v souvislosti s návrhem komise o balíčku o reformách bank a pokyny ECB k NPL, to znamená e, špatným půjčkám k březnu 2017 a nakonec nás můžete informovat o reflexích v rámci ECB, o implikacích Brexitu na bankovní dohled a dopady na evropský bankovní sektor. Než vám dám slovo, rád bych vyjádřil na jednu stranu nespokojenost s tím, že ten první případ té rezoluce eh, proběhl eh, tak rychle. Vlastně to bylo díky tomu, že se objevil kupec, čímž jsme se vyhnuli eh, vyplácení bail-inu a vyhnuli jsme se transferům kritických funkcí banky. A na druhou stranu musím také říci, že si dělám určité obavy z toho, že nějaká banka musela být vyhlášena za eh, bankrotující nebo pravděpodobně, že zbankrotuje kvůli krizi likvidity, což bylo asi spojeno také se špatnou kvalitou jejich aktiv. Byť tato banka úspěšně absolvovala dvě zátěžové zkoušky, eh, prošla procesem SREP, který byl v souledu eh, s těmi předchozími pokyny. Takže eh, pokud víme, proběhly zde určité kontroly přímo v terénu, ale my jsme nezaznamenali žádná opatření, která by byla podniknuta předtím, než se rozhodlo o tom, že ta banka bude rozpuštěna. Takže já to nepovažuji za úspěšný příběh pro jednotný dohledový mechanismus a rádi bychom od vás tedy slyšeli eh, nějaký jasný názor na tu věc. A nakonec eh, rovněž eh, zde je určitý prostor pro jisté obavy kvůli nedokončenosti našeho rámce pro rozpouštění. Nemáme tu pojistku, nemáme EDIS, nemáme MREL a nemáme systém EAR, takže v případě krize, zejména pokud tu krizi nejsme schopni včas zjistit, jsme zcela závislí na existenci nebo na nalezení soukromých kupců. A co se stane, když takového kupce nenajdeme? To by bylo velice bolestivé, velice devastující eh, vykoupení té banky, takzvaný bail-in, zatížilo by to národní systémy záruk, nejen ve Španělsku, ale i v Portugalsku, ale i jinde. A je to podle mě případ, který od nás žádá jakousi reflexi na to, na, na to téma, jak jsme aktuálně vybaveni pro řešení krizí. Takže Daniel, máte slovo. Děkuji. Dobré odpoledne, pane předsedo. Vážení poslanci parlamentu, ráda bych v první řadě řekla, že vyjadřuji upřímnou soustrast všem obyvatelům Velké Británie a Portugalska kteří eh, si zažívají hrozivou situaci a mnoho bolesti kvůli kvůli těmto devastujícím útokům. Jsem rovněž ráda, že jsem zpět v Evropském parlamentu, abych se s vámi podělila o důležitá témata v oblasti dohledu nad bankami v Evropě. V úvodu budu diskutovat o dohledové implementaci a implikace Brexitu a některé výrazné aspekty toho rizikového balíčku, který se aktuálně diskutuje v radě i zde v parlamentu. Dovolte mi začít eh, naší prací na téma nesplácené půjčky. Kvalita bankovních aktiv je i nadále vážnou výzvou bankovní unie celkově, ale problém eh, se rovněž koncentruje v určitých eh, zemích. Velký objem takzvaných NPL přispívá k nízké profitabilitě bank a činí banky méně schopné financovat reálnou ekonomiku. Jako dohledový orgán se proto zaměřujeme na ten problém NPL už od začátku bankovního dozoru v EU. V březnu letošního roku po rozsáhlé veřejné konzultaci ECB zveřejnila své pokyny pro oblast NPL, což se týká všech inst- signifikantních institucí. Tyto pokyny vyžadují, aby eh, banky, které mají vysoký objem NPM, NPL, implementovaly ambiciozní realistické strategie pro redukování úrovně NPL a to co nejdříve. Tato dohledová iniciativa již eh, začala přinášet první plody v některých bankách a zemích. V nedávných měsících jsme viděli, že několik bank začíná řešit otázky kvality aktiv daleko aktivněji než v minulosti. Naše snahy v této oblasti budou tak pokračovat. Naše dohledové týmy budou úzce monitorovat a eh, hodnotit eh, strategie NPL jednotlivých bank a jejich implementaci. Dále hledáme dopředná řešení pro podobná navršování NPL v budoucnosti jednou důležitou podmínkou pro zajištění snížení objemu NPL a, jejich, a prevence jejich nahromadění je, aby dohledové orgány měly dostatečné pravomoci, aby zajistili, že banky budou činit včasná prudenční opatření co do možných ztrát v důsledku NPL. Zdůrazňujeme potřebu posílit takovéto pravomoci eh, a to jak vůči komisi, radě i vašemu výboru, nejnověji na slyšení o balíčku pro bankovní legislativu, což bylo v květnu. Ráda bych rovněž zdůraznila, že řešení problému NPL vyžaduje odhodlanou akci všech zúčastněných stran, nejen ze strany dohledových orgánů. Kromě naší práce, právní a institucionální opatření budou zapotřebí zejména v oblasti insolvence a justičních procedur. Teď bych se ráda obrátila k přípravě na Brexit což je aktuálně souča- důležitou součástí naší práce. Od roku 2016 a hlasování ve Velké Británii, kdy se rozhodlo o odchodu z EU, se ECB připravuje na dopady tohoto rozhodnutí. V první řadě zajišťujeme, aby banky v eurozóně, zejména ty, které mají odbočky nebo ceřiné společnosti ve Velké Británii, ale také ty, které mají jiné eh, obchodní linky na tuto zemi, budou mít dostatečné bezpečnostně zajišťovací plány pro případ tzv. tvrdého Brexitu. Za druhé, v rámci ECB připravujeme eh, varianty pro eh, veškeré operační aspekty týkající se možné relokace eh, bank usídlených ve Spojeném království do eurozóny. Zejména v rámci naší odpovědností se snažíme zajistit, aby banky, které se přesunou z Velké Británie do bankovní unie, aby měly stejné zakázení bez ohledu na lokalitu, kterou si ve finále vyberou. Tady není vůbec eh, žádná možnost vybírat si nejlepší dohledový postup. Odsouhlasili jsme si politický postoj na konzistentní zacházení s bankami, které se dolokují do eurozóny. Nicméně jsou určité limity toho, co může ECB udělat. A s tím si děláme starosti. Protože regulační rozdíly vystávající z rozdílu mezi členskými státy a jejich začlenění do prudenčního rámce EU mohou mít výrazný dopad v kontextu Brexitu. Kromě toho, banky přicházející do eurozóny mohou využívat supervizorní mezery tím, že budou provádět aktivity bankovního typu prostřednictvím investičních firm anebo odboček v třetích státech, což není e, dohlíženo na evropské úrovni, pouze na úrovni národní. Byť banky zohledňují různé faktory, když se rozhodují, kam se přestěhují a jak budou strukturovat svůj provoz, je fakt, že máme fragmentovaný regulační a dohledový rámec v EU rozhodujícím eh, v tomto rozhodování. A to není vhodné. Probíhající revize CRR a CRD dává legislátorům příležitost uzavřít ty aktuální mezery a posílit konvergenci. Jeden příklad Eh, jsou návrhy eh, pro Eh, ceřiné firmy, což by, bylo, eh, což by byl způsob, jak dostat odbočky eh, evropských bank třetích států pod evropskou kontrolu. Jiná otázka je otázka velkých investičních firm, zejména těch, které představují systémové riziko. Tyto firmy podnikají celou škálu komplexních aktivit, které jsou v mnoha ohledech podobné těm aktivitám, které provádějí určité banky. Dohlížení na tyto instituce, jako kdyby byly banky, dává smysl, protože zde existuje významná synergie při dohlížení na velkoškálové tržní a obchodní aktivity, zejména u investičních firm. Takový je obvyklý postup ve Spojeném království i ve Spojených státech. Proto bychom měli trvat na evropském bankovním dohledu i pro entity tohoto typu. Co se týká klíčových otázek eh, balíčku pro bankovní legislativu a dohledový rámec, ráda bych eh, hovořila o návrhu Komise o redukci rizik. O tom už jsme diskutovali v minulosti a proto budu stručná. Soustředím se jenom na ty klíčové body. Za prvé, byť souhlasíme s tím, že je potřeba urychlit přijetí doložek pro tranziční rámec IFRS 9, jsme přesvědčeni, že toto zavádění by se mělo řídit jednoduchým statickým přístupem, který se bude týkat pouze původních kapitálových redukcí CET1. Proto si děláme obavy o to, že komise eh, a návrh zprávy výboru Econ eh, předpokládají dynamický přístup což by učinilo tyto přechodná opatření daleko složitější a daleko větší zátěží. Dále tento přístup by de facto odložil vstoupení v platnost celého rámce IFRS 9, protože by to vyžadovalo od bank, aby nadále vypočítávali e, svá, svá dodatečná přizpůsobení pro kapitál CT1 podle e, předchozích účetních standardů pro celé to přechodné období. Za druhé je důležité e, aby dohlížecí orgány zajistily dostatečnou flexibilitu při provádění hodnocení idiosynkratických rizik. Na tomto pozadí komise navrhuje pilíř 2, kde se snaží posílit konvergenci v oblasti dohledu, eh, snaží se nastavit v těch nejdůležitějších aspektech ten dohled velice úzce. Za třetí, tento návrh eh, neposkytuje do, do, do, dostatečnou harmonizaci klíčových dohledových nástrojů na úrovni EU. Zejména se jedná o pravomoci určitých odpočtů kapitálu eh, pro řádné řešení rizik, což není plně pokryto účetními standardy. Eh, to je zejména relevantní pro adekvátní řešení NPL, jak už jsem zmiňovala. Za čtvrté, tomu návrhu chybí ambice, co se týká další harmonizace prudenčního rámce EU. Myslíme si, že eh, v oblasti harmonizace národních možností a pravomocí členských států je potřeba postoupit ještě dále. Toho snad dosáhneme během vyjednávání a zde by mohl parlament hrát klíčovou roli. Za páté, podporujeme zjednodušení některých pravidel pro malé banky, například co se týká zveřejňování eh, o odměnách. Ale dohledové orgány by měly být eh, flexibilní a měli mít eh, eh, možnost vlastního rozhodování eh, v rámci proporcionality. Měli bychom mít jednotný, jednotná pravidla, jednotné podmínky. Není možné vytvářet separátní regulační rámec pro malé banky. To by nebylo jen složité, jak by se tady definoval koncept malých bank, ale malé banky mohou představovat velká rizika pro nechráněné vkladatele a pro celý systém. Mohou být systemické ve smyslu, že jich je hodně, jak jsme zaznamenali třeba během finanční krize. Za šesté podporujeme návrh eh, udělovat eh, prohlášení o zřeknutí se kapitálu pro bankovní skupiny, které operují na přeshraniční bázi. To usnadní zprávu kapitálu napříč EU. Jsme přesvědčeni, že bankovní unie umožňuje udělování takovýchto výjimek v rámci jednotného dohledu, do, dohledového mechanismu, aniž by to způsobilo nestabilitu. Na závěr bych ráda zdůraznila, že intenzivní prací na všech dohledových eh, aktivitách. ECB přispívá eh, řešení systémových rizik, posiluje sílu, posiluje evropský bankovní systém a tím vlastně spolupracujeme velice úzce s regulačními a dohledovými orgány na evropské a národních úrovních a plníme náš mandát skutečného evropského dohledového orgánu. Zatím nejsme však tam, kde bychom chtěli být. Za prvé, celá řada bank i nadále musí podniknout rychlé a rozhodné kroky pro zlepšení kvality jejich aktiv a zajistit, že budou mít důvěryhodné obchodní modely a řídící struktury, aby úspěšně mohly fungovat v dnešním rychle se měnícím prostředí. Dále, Legislátoři na evropské a národní úrovni musí podniknout další kroky v rámci regulačního rámce, aby jej náležitě harmonizovali a aby nabízel dostatečné nástroje a flexibilitu, aby dohledové orgány mohly jednat co nejrychleji, když to je zapotřebí. Děkuji vám za pozornost. Thank you. First... Děkuji vám. A prvním řečníkem je Brian Hayes. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Eh, vítejte ve výboru Ekon, paní Nui, a děkuji vám za vaši prezentaci. Chtěl bych vám položit jednu otázku eh, ohledně toho, co říkal náš předseda o tom eh, úspěchu Banco Popular, respektive první záchrany této banky. Eh, to předseda eh, jasně řekl, že to eh, umožnil soukromý kupec a to vedlo k úspěšnému výsledku. Ale jak si jistě uvědomujete, tak nedávný bankovní balíček je legislativou, která spochybňuje stávající nástroj dohledu ve světle toho, této záchrany a mě by zajímalo, jak se na to díváte vy z vašeho pohledu na tento eh, případný přeskum eh, dohledového toolboxu, který by mohl přijít v souvislosti se zátěžovými testy a zejména v souvislosti eh, s, s rekapitalizací v rámci předběžného opatření. Co by potom dohledový orgán dělal ohledně této rekapitalizace, zejména pokud jde o časovou osu a o to, že by to bylo na dočasném základě. E, potom e, bych se chtěl zeptat na některé detaily ohledně NPL. Já už jsem o NPL hovořil v Irsku, došlo k určitému pokroku, e, jsme na 60%, což je ale stále ještě velice vysoké a myslím si, že v Irsku i jinde nejsou všechny NPL stejné. Existují NPL, které jsou řešitelné nebo restrukturovatelné a potom jsou NPL, které se zachránit nedají. A z toho vyvstává otázka, zda se zabýváte různými kategoriemi eh, NPL při hodnocení bank. A domníváte se, že ty řešitelné NPL by měly dostat více času na restrukturalizaci? To je podle mě zásadní otázka, kterou si klade eh, hodně lidí v eh, sektoru irského maloobchodního bankovnictví, vzhledem k potížím, kterým náš region čelí. Děkuji moc krát za tyto otázky. Eh, já teď eh, se nejprve zmíním ohledně té Banko Popular. Eh, zareaguji i na to, co říkal pan předseda. Tak nejprve bych měla říci, že jsem vázaná mlčenlivostí ohledně podle pravidel španělských orgánů a také podle evropského práva. Takže odpovím pouze ohledně toho procesu, ohledně toho, co děláme za určitých okolností. Jak už zmínil pan předseda, je potřeba nenacházet se ve stavu systémové krize. Právě proto byla vytvořena bankovní unie, aby včas řešila problémy, a aby eh, byly problémy řešeny na, eh, eh, co, co nejvíce na institucionální úrovni, idiosynkraticky. A je samozřejmě mnohem snazší se zabývat takovouto situací, kdy se najde kupec, jeden kupec nebo více kupců. Když je kupců více, tak konkurence je ještě příznivější, nicméně stačí jeden kupec. A řešením je řešit ten problém dostatečně zavčas. Pokud se problém řeší pozdě, pak je to pro potenciální kupce méně zajímavé přebrat slabou banku nebo případně její portfolio v části slabé banky. Pokud jde o tu předběžnou rekapitalizaci, která tu byla zmíněna, chtěla bych říci, že Tohle eh, existuje v rámci eh, BRD, ale tady to není především na nás. Je pod, především potřeba, aby banka požádala národní orgány, aby zvážili eh, poskytnutí veřejných peněz do banky a pokud s tím národní orgány souhlasí, pokud tak ministr financí nebo další ministři té země požádají generální ředitelství pro hospodářskou soutěž, aby eh, prověřilo, zda jsou naplněny podmínky pro předběžnou rekapitalizaci. A z těchto podmínek je důležitá ta, že veřejné prostředky nesmí být použity na pokrytí eh, minulých ztrát, ale musí sloužit k tomu, aby banka byla udržitelná v dlouhodobém horizontu a aby získala finanční stabilitu. A v této proceduře se po SSM chtějí pouze dvě věci. Zjistit, zda je banka solventní, což eh, je tedy naše rozhodnutí. Eh, samozřejmě musíme eh, hledět i na budoucnost, ale hodnotíme vždy aktuální situaci. A e, musíme potom vypracovat nepříznivý scénář, což je spuštění té předběžné rekapitalizace. To je tedy to, co děláme. Nic víc a nic míň. Spolupracujeme s dalšími evropskými orgány i s národními orgány na tom, aby operace skončila úspěšně, protože podle mého názoru Tohle je zásadní bod. Jestliže dojde k předběžné rekapitalizaci a jestliže veřejné peníze se vynakládají na to, aby banka byla životaschopná, pak je třeba, aby to proběhlo úspěšně ve střednědobém horizontu a potom je na komisi, aby zvážila, zda jsou naplněny i ostatní podmínky. Potom k té otázce na eh, NPL. Samozřejmě eh, ne všechny jsou stejné Eh, jejich eh, velice mnoho druhů. Eh, v určitých situacích jsme viděli i strategické bankroty které, subjektů, které mohly splácet, ale rozhodly se nesplácet. Potom máme malé a střední podniky, máme korporace, máme fyzické osoby, mohou to být hypotéky, mohou to být spotřebitelské úvěry, jsou to různé typy půjček, které si žádají různé typy řešení. A my se zabýváme zejména těmi portfolií případ od případu a posuzujeme eh, kvalitativní eh, aspekty, což si žádá určitý čas. Zkrátka chceme, aby se banky posunuly správným směrem a to co nejrychleji ale musíme být realisté. Musíme být, mít ambice, ale zároveň být realisté. A zkoumáme eh, kapitálové plány, nebo eh, konkrétně plány pro NPL, které banky předkládají. Někdy jsou přesvědčivé, někdy ne. A pokud ne, tak požádáme banku, aby eh, tento plán přepracovala. Děkuji vám. Další otázku položím já. Takže já bych chtěl navázat na případ Banko Popular. Vím, že eh, jste vázaná mlčenlivostí, nemůžete eh, hovořit otevřeně takto na veřejné schůzi. Nicméně přesto bych se zeptal trochu do hloubky. Eh, za prvé, byl si SSM vědom, že tato banka má problémy? A pokud si byl vědom, tak proběhly určité inspekce v terénu a byly tyto inspekce eh, provedeny eh, týmem sestávajícím z osob více národností, jak tomu bývá eh, u takovýchto inspekcí, aby se předešlo národní zaujatosti. A jaké je vaše hodnocení toho, proč zátěžový test neidentifikoval problémy Vzhledem k tomu, že teď ani nejsme v zátěžové situaci. Ty problémy se objevily i bez zátěže. A konečně. Říkáte, že si z toho berete ponaučení, že byste měli mít více pravomocí ohledně eh, NPL. Ale už teď máte značné pravomoci eh, ohledně eh, půjček z pilíře 2 a pokud to chápu správně, tak eh, tento proces eh, přesto probíhal. Takže proč nebylo učiněno žádné opatření v rámci vašich kompetencí pro to, abyste odstranili tuto eh, křehkou situaci? Vy jste mohli dělat více. Jestliže banka měla problém a vy jste o tom věděli, proč jste nejednali? Nebo jste o tom nevěděli, což by v nás budilo ještě větší znepokojení, kdyby o tom SSM nevěděl. Takže tohle je velice důležitý zlomový bod, protože momentálně e, máme nedokončený nástroj bankovou unii, nemáme ještě MREL, nemáme ještě EDIS a tak dále. Máme zatím pouze e, ten prevenční systém, tu včasnou intervenci. A pokud ten nefunguje, tak máme opravdu problém. Takže nebylo by lepší dojít k závěru, že něco nefunguje, že došlo k chybám a existují nedostatky. Souhlasíte s tím a pokud ano, tak co plánujete eh, dělat pro to, abyste situaci zlepšili? Děkuji. Pokud jde o Banco tak eh, bych chtěla znovu zopakovat, že jsem vázaná mlčenlivostí, ale mohu vám eh, říci, že SSM o tom samozřejmě věděl. Vědělo o tom mnoho lidí, protože v roce 2016 eh, proběhl zátěžový test EBAS, e který byl třetí v rámci této procedury a pokud jde o kapitál, tak tam eh, bylo vlastně v tom nepříznivém scénáři až 600 eh, bodů, takže eh, jsme nebyli překvapení a sledujeme tuto banku už poměrně dlouho. Sledovali jsme ji v tom období, kdy jsme vykonávali nad ní dohled. Především musíte mít na paměti, že eh, ty zátěžové testy neprobíhají systémem eh, prošel, neprošel, nebo neprobíhaly v roce 2016. Ale přesto eh, to vyčerpání kapitálu bylo poměrně viditelným kritériem. pokud si pamatuju, tak tam ten výsledek byl 2,5 miliard, milionů dodatečného kapitálu, zatímco potom už 5. což by mohlo vysvětlovat, že na nás není, abychom vytvářeli scénáře zátěžových testů. Proběhl tedy zátěžový test EBA a tam eh, SSM ani nehlasuje. EBA není jediná instituce, eh, která eh, vytváří zátěžové testy a nepříznivé scénáře. Zapojuje se do toho i ECB a další, ale ne dohledové orgány. A je velice dobře, že dohledové orgány nejsou ve středu, záj- ve středu zájmu a nerozhodují o podobě zátěžových testů. O tom se zmiňuji proto, že pokud nějaká země je opravdu na spodku, eh, na samém dně krize, tak eh, například ve, ve Španělsku ke krizi reálně nedošlo kvůli e, stavební bublině, e, která byla velice bolestná a pohotila mnoho bank, tak tam nebylo nerozumné předpokládat, že ta země je už z nejhoršího venku a že nepříznivý e, scénář pro Španělsko je nereálný, protože už pokračoval vlastně reálný život a že ten test byl méně přísný než u jiných zemí. To také přispělo k tomu, že byl snížen dopad zátěžového testu. Ale jak jste říkal, pane předsedo, tak my jsme provedli mnoho inspekcí přímo na místě. Myslím, že je to vidět na veřejných, úč- na veřejných úč- čtech eh, tam přibyly miliardy eh, prostředků od té doby, kdy jsme převzali bankovní dohled. Jak říkáte, mohlo by to být lehčí, kdybychom eh, identifikovali něco, co jsme udělali špatně a co jsme mohli napravit, ale bohužel nic takového nevidím ani při tom, eh, co dnes víme a co je nám známo. Poprvé za více než tři roky Eh, vyhlašujeme, že nějaká banka je na pokraji bankrotu, že může zkrachovat, eh, což je samozřejmě bolestné, ale patrně by bylo špatné nikdy žádnou banku neprohlásit eh, za ohroženou krachem. Máme samozřejmě určité rámce a nástroje, které máme k dispozici a ty jsou e, vytvořeny právě proto. Někdy nějaká banka může zmizet, protože e, manažeři banky neučinili dobré rozhodnutí, když ho učinit měli. A důležité je mít rámec e, BRD, instituce jako SSM a další, které spolupracují které by měly spolupracovat hladce. Banka eh, hned druhý den znovu otevřela, nejenom ve Španělsku, ale i v Portugalsku, aniž by musela přijímat eh, veřejné peníze a aniž by vytvořila zátěž. Takže zcela skromně bych mohla říci, že jsme prošli zkouškou vytvořeného rámce. A v, té, v této kategorii smutných a bolestných rozhodnutí šlo o úspěch. I'm sorry to say that Já s tím nesouhlasím. Myslím si, že by pro SSM bylo lepší, kdyby eh, zjistilo, že tam jsou nedostatky, ty problémy byly identifikovány a řešeny a kdybychom se snažili ty problémy zlepšit. Omlouvám se, ale... Pane předsedo, já mám otázku. Já jsem vás slyšel, že jste říkal, že pokud jde o legislativu, tak jsme neměli MRL. Je to tak nebo ne? Ne, ne, ne, to jsem neříkal. Ale neměli jsme mm, to plné zapojení už. Ale legislativu jako na papíře takovou jsme měli. To znamená, pravidla tam už existovala. Jak všichni víte, tak to vyžaduje určitý čas tak abychom plně mohli uplatňovat toto ustanovení. A to vede k tomu, že například tato banka, ehm, tak ehm, pokud by tam došlo k záchraně, tak by se musel šáhnout do vkladu. Ano, máte pravdu, ale je rozdíl mezi realitou a mezi tím, co máme napsáno v legislativě. Sandra Děkuji za slovo, pane předsedo. Já vlastně s mnohým, co jste už řekl. Také bych chtěl přivítat paní Nui a chtěl bych eh, se vyjádřit také v případu Banky Populár. Před deseti dny jsem si četl prohlášení eh, místo předsedy ECB, Evropské centrální banky, a tam bylo uvedeno, že důvody, které spustily to rozhodnutí, souvisely s problémy s likviditou. Eh, došlo k nájezdu na banku, bankranu měli, mm, nešlo o solvenci jako takovou, ale o otázku likvidity. A teď cituji tady eh, jde o konkrétní důvod pro případný bankrot. A podle mě to je poměrně zajímavý důvod, který bychom mohli dále zvážit, to znamená otázka likvidity. Já jsem neviděl žádné fotografie lidí, kteří by stáli fronty před bankou. Nežiju ve Španělsku, takže možná, že mi něco uniklo, ale rád bych věděl, jaká opatření a jaké prahové hodnoty byly uplatněny, mm, protože jste došli k tomuto rozhodnutí a závěru, protože máme také další případy v eurozóně. A já bych chtěl eh, porovnat zhoršující se likviditu, kterou máme Eh, například eh, ve třech italských eh, bankách, Popola di Vincenza, Montepaschio, a ještě jedna další. Ehm, myslím si, že ty banky jsou už poměrně nějakou dobu nervózní a mě by proto zajímalo, jak hodnotíte situaci v těchto třech bankách. Budete používat stejnou argumentaci, stejnou logiku, co se týče těch prahových hodnot likvidity, a jak se tyto případy liší od toho španělského případu Banco Popular, což je z mé strany asi ta nejpodstatnější otázka. Ten rozdíl je v tom projetí nebo neprojetí zátěžových testů, říká pan předseda. Děkuji. Jak tomu často bývá, když dochází k selhávání banky, tak likvidita je tím posledním krokem nebo poslední fází té choroby banky, ten poslední krok, jak se to projevuje. Ale eh, jak jste si porozuměl z mého předchozího vystoupení, tak tady nešlo pouze o likviditu. Oni museli eh, mít eh, miliardu dalších prostředků, které museli vybudovat během posledních dvou, tří let, například pět dalších Eh, miliard kapitálu, které museli eh, nashromáždit během té lhuty a pokud banka eh, je dána k prodeji představenstvem nebo předsednictvím banky, tak ty důvody proto jsou strukturálnější než jenom likvidita. Likvidita je pouze projevem, tím posledním projevem choroby banky. Otázka, zda existuje nějaká prahová hodnota v oblasti likvidity. Tak asi tím hlavním prvkem, kterému se chceme vyhnout, je nedostat se do situace, kdy banka v určitý okamžik není schopna vyplácet své dluhy. Teď už to není tak, že by byly fronty před bankou, protože Eh, se vše provádí elektronicky. A nařízení eh, předpisy jsou poměrně jasné. Tady se uvádějí podmínky eh, pro pravděpodobný bankrot, kdy dochází k porušení požadavku a tak dále. Aktiva této instituce jsou nebo budou v blízké budoucnosti nedostatečné, tedy nižší než závazky aktiva a tato instituce eh, nebude schopná platit své závazky a eh, dluhy. Mm, je vyžadována mimořádná veřejná podpora s určitými výjimkami, jako je například ta předběžná rekapitalizace, to znamená takový právní legislativní rámec. Pokud banka je stále schopná splácet své dluhy, tak, eh, které není taková pravděpodobnost bankrotu, ale pokud není, nebo nebude v blízké budoucnosti, tak to je to, co vlastně text říká, pak dochází k selhávání a je zde pravděpodobnost bankrotu. Když čelíme takovéto situaci, tak nemáme moc velký manévrovací prostor. Ehm, musíme dojít k určitým závěrům a musíme učinit určité kroky. Možná někdy by bylo lepší zasáhnout to o víkendu, zejména v zemích, kde neexistují moratoria, tak abychom zajistili, že to správné pořadí u vkladu, ale ne vždycky tomu tak je. To bylo například v případě banky Populár. A proto jsme museli přijmout dané rozhodnutí. Děkuji, nyní Ramon Tremoza. Děkuji, pane předsedo. Ještě jednou bych chtěl přivítat paní Nui, eh, já chci doplnit informace k Banco Populáre. Poprvé došlo k záchraně ve Španělsku, šlo veřejné prostředky, které eh, byly využity k řešení a záchraně banky Popular, co znamená, to je podle mě dobrá věc. A vypadá to, že představenstvo jednalo rychle a řádně. To znamená, tu situaci vítáme. Uvidíme, jaká bude další budoucnost. Banka Santander Mm, jak to bude s ztrátami a přínosy, ale to se uvidí. Nicméně mám otázky k mechanismu SSM a e, jednání v bance Polar. Jak už řekl kolega, tak místo předseda Evropské centrální banky e, v červnu hovořil, že šlo o likvidiční krizi a k odtoku vkladů masivním otoku. A já jsem se chtěla zeptat, zda chcete vyšetřovat informace, které se objevily minulý týden eh, v tisku. Ministr, španělský ministr v parlamentu uvedl, že eh, šlo o regionální vládu, tedy státní samozprávu a možná systém španělského sociálního zabezpečení, eh, které způsobily ten obrovský odtok vkladů. To znamená, nebyly žádné fronty lidí na ulicích, ehm, nebyli to drobní středatelé, kteří by chtěli si vybrat své peníze, ale vypadá to, že některé regionální vlády, lokální vlády, státní samozpráva eh, vybírali miliardy eur dva dny před eh, zákrokem. A já bych se chtěla zeptat, zda toto budete vyšetřovat případné španělské rozhodnutí, které přivedlo eh, Banku Popular do likvidiční krize? To je první otázka z mé strany. A druhá otázka, opět u Banky Popular. Některé informace tam nebyly jasné. Jak to je eh, s modelem? Je to validní model pro budoucí záchranu bank? Pokud ano, proč by někdo investoval eh, do Mm, pokud by někdo takhle investoval, když při jiném zákroku by mohl dostat eh, více. Odpověď k první otázce. Eh, zda mm, silnější vkladatelé byli schopni si vybrat své vklady před tím rozhodnutím, tak eh, mm, nemám v této oblasti žádné pravomoci, nespadá to do mých pravomocí, takže to je podle mě otázka na španělskou justici nebo dohledové tržní orgány ve Španělsku, aby toto vyšetřili a přijali opatření, pokud jsou zapotřebí. E, pokud je o ten podřízený dluh, tak e, to jsou přesně ty nástroje, kterých se to týká. Velká část MRL se skládá Eh, z těchto podřízených dluhů mají velký výnos dluhopisů a proto mm, subjekty, jednotlivci by si měli uvědomit, co vlastně kupují. A já si myslím, že v retailingovém bankovnictví by přímý prodej těchto dluhopisů neměl být možný, protože záchrana potom je velmi komplikovaná musí, musí mít potom určitý podíl, nebo podíl například na celoživotních pojistkách, kde je velká diverzifikace. Ale opravdu jde o nástroje, které jsou takové které jsou problematické v případě, že eh, banka je blízko bankrotu. To znamená, je to rizikový nebo nebezpečný nástroj a lidé by se to měli uvědomovat, když eh, si je kupují. Ještě prosím o 30 vteřin. 10 na otázku. Říká pan předseda. Já jsem se ptal na to, jak je to s SSM, jestli to bude tento eh, jednotlivý mechanismus vyšetřovat, eh, případné dopady eh, rozhodnutí španělské vlády. A vy jste mi odpověděla, pokud se nemýlím, ne. Já se stala ty regionální vlády, které stáhly spoustu prostředků. Odpověď, odpověď je opravdu ne. Existují jiné orgány, jako je španělská justice nebo tržní dohledový orgán ve Španělsku, který to má na starosti. Před třemi týdny se hovořilo ale o tom, že eh, je to solventní banka a minulý týden jste říkali, že to je špatná banka. Eh, jak je to možné? Odpověď. To řeší eh, tržní orgány, které mají starosti dohled. Pan předseda, možná se vám odpověď nelíbí, ale dostalo se vám ji. Miklo Bankev. Děkuji za slovo, pane předsedo. Co se týče eh, záchrany banky Popular, tak tady zůstaly té pochybnosti ohledně ECB a eh, španělské banky a také kroků vlády ve Španělsku. Eh, my jsme znepokojeni, máme určité otázky. Znepokojuje nás postup den před samotnou záchranou došlo k pohybům skladů což ukazuje, že jsou tady určitý hráči, kteří měli eh, výhodnější informace. A drobní středatelé jsou akcionáři ti, kteří vlastně na tom ztratili. a také zaměstnanci Banko Populár ty budou pravděpodobně eh, čelit restrukturalizaci. A kromě toho opět eh, vidíme, jak audit Deloitu se opět ukázal jako takový, který vlastně usnadňuje takovéto eh, operace tím, že vypracovali zprávu, která byla pro určité prodeje. Budete revidovat mechanismus zátěžových testů i s ohledem na Banco Popular? Jak říkal kolega, tady to nefungovalo v tomto případě. Já si myslím, že první věc, kterou bychom měli přeskoumat, je zátěžový test. A za druhé, není vůbec jisté, že záchrana banky Populár ehm, nepovede k případným sporům. A ještě na závěr. Domníváme se, že tady dochází v bankovním sektoru příliš velké koncentraci. příliš mnoho bank je příliš velkých na to, aby zbankrotovaly a to pro nás zvyšuje systémové riziko. Máte za to, že absorpce těch středně velkých bank těmi velkými bankami je pozitivním výsledkem toho systému eh, SRL? Já doufám, že jsem eh, to pochopila správně, mluvila jste hodně rychle, ale eh, co se týče toho Eh, pohybu vkladů a vkladatelů, tak eh, to opět nespadá do mých pravomocí. Eh, nemohu do toho být zapojena, ale určitě tady existuje prostor pro španělskou justici, která to může vyšetřit. Aby zjistila, zda tady jsou nějaké uh, insider informace zda se někteří lidé nesnažili ochránit sami sebe eh, lépe než eh, drobní středatelé, ale víte, jaké byly ztráty? Tentokrát došlo k vlastně ke ochraně všech, ani drobní středatelé nepr- nepřišli o peníze. Všichni víte, že eh, mm, jak to je s držením kapitálu, že to sebou nese rizika těch podřízených dluhů, tak to v podstatě se rovná kapitálu equity a, e, to má své důsledky v případě, že se blíží bankrot banky. Takže samozřejmě je třeba se z toho poučit a je to pro nás určitá připomínka. Potom spory, lze to předpokládat, to je podle mě naprosto běžné a uvidíme, jak to bude probíhat. Zda něco neproběhlo správně, ze strany institucí nebo někoho jiného. Předpokládám, že justice ve všech zemích eurozóny eh, odvede svou práci. Co se týče koncentrace a toho, že tady máme vícero bank, které jsou příliš velké na to, aby padly, tak eh, možná, že se této věci mílím, ale pro mě to není věc velikosti instituce, je to velikost spíše složitosti, komplexnosti. Eh, samozřejmě v případě velkého subjektu je ta komplikovanost větší ale jde opravdu o tu komplexnost subjektu nebo různých exotických tržních operací nebo mimo rozvahové operace nebo nějaké operace, které jsou méně transparentní, to jsou všechno rizikové operace. Hovoříme o retailingovém bankovnictví, pokud o Santander nebo tyto banky, o kterých jste hovořili. A bohužel velmi často retailingové bankovnictví um, řeší právě půjčky například v realitách a to může být příčinou problému. Nemyslím si, že by kupující byl potom díky tomu komplikovanější, ale myslím si, že to nese více výzev z hlediska dohledu, než tom bylo uh, v minulosti ale neznepokuje mě to v tomto případě. Možná v jiných případech tomu taky, ale teď eh, v tomto konkrétním případě mě to neznepokuje. Ernesto Tesson. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní Nui za to, že nás dnes navštívili. Mám tři otázky. Za prvé, eh, k vašemu eh, prvnímu vystoupení ke kapacitám článku 13 nařízení SRM. Tam se stanoví, že musíte informovat Srbii v případě, že dojde k včasné intervenci a kdy se stane a takovéto zásahy mají stanovené podmínky. A je tam velmi jasně uvedeno, že pokud je o rychlé zhoršení finanční situace nějaké finanční instituce, včetně eh, problémů s likvidity, tak včasný zásah je nástrojem, který můžete použít. To znamená, došlo k včasnému zásahu eh, během té krize eh, banky populár ze strany SM odpověď tedy ano nebo ne, a pokud ano, tak kdy k ní došlo, a pokud ne, proč eh, se tak nestalo, proč jste neuplatnili ten mechanismus v těch pravidlech. Potom druhá otázka, ta se týká také problému likvidity s bankami. A zde je velmi jasné, že v určitý okamžik Banko Popular měla špatný poměr eh, pokrytí likvidity, to bylo pod tou povinnou úrovní a to hodně. A teď mi dá konkrétní otázku, od kterého data Banko Popular eh, měla eh, nedostatečnou hodnotu likvidity. A určitou informaci máte protože jste dostávali, vy jste to sledovali, protože dostávali finance od španělské centrální banky, takže mě by zajímalo, odkdy to padlo pod tu povinnou uh, úroveň. To znamená, kdy nebyla dodržena ta povinná pravidla ze strany banka Popular, což je úplně důležité, protože v roce 2016 v prosinci um, ten poměr eh, byl jedna z 100 35%, to znamená, to bylo nad tou povinnou úrovní. A kdy tedy došlo k tomu poklesu? A potom třetí otázka, eh, to se týká eh, předchozího představenstva, které představilo naprostou katastrofu. Eh, tam oni dostali obrovské důchody, 73 milionů eur, což vedlo k velkému rozhořčení ve Španělsku protože drobní středatelé Eh, přišli o své vklady, takže byli rozhoršeni tím odchodným. A mě by zajímalo, zda to neklade otázky pro legislativu, co se bude dít v takovýchto situacích, protože bychom možná měli přemýšlet i o těchto prostředcích. To jsou tedy ty tři otázky z mé strany. Děkuji. Eh, opatření včasného zásahu. Máme tady dvě možná nařízení, CR4 a CRH a BRD. My jsme použili opatření včasného zásahu podle PRD, tak odpověď zní ne, to jsme nepoužili. Proč? Proč? Protože jsme povinni jednat přiměřeně, což znamená, že e, musíme zvážit ty nezbytné akce a opatření, které nás povedou k dosažení výsledku. A ty dva režimy, které e, jsou rozdílné, banky se na dívají rozdílně, buď CRD4, eh, tak to se považuje podle vlastně za běžný postup ze strany tedy bankéřů, ale podle BRD eh, tak tam už jde o takové výrazné varování, pokud dojde k takovému včasnému zásahu ale podle BRD můžete takový včasný zásah udělat velmi obtížně právě kvůli té přimě- otázky přiměřenosti, kdy e, ty dohledové e, akce a opatření musí být minimální. A proto jsme poslali e, dopis také z předsedy e, zákonodárcům, také komisi, kde jsme vysvětlovali to, že Současný návrh těch eh, opatření včasného zásahu jsou pro nás nepokojivé, protože je velmi obtížné splnit podmínky, které jsou nutné pro jejich použití těchto nástrojů. A kvůli tomto právnímu rámci nebo tomu, té právní chybě nebo mezeře, tak většina eh, vlastně přemýšlí o tom, není příliš brzy na to tak učinit, nebo není příliš pozdě, není to prostě jasné. Uh, proto jsme si řekli, že začneme spolupracovat eh, s těmi národními eh, orgány pro řešení těch problémů eh, a že bychom začali mnohem dříve než v případě toho opatření včasné zásahu podle BRD. Ta výměna informací o spolupráci vychází také Eh, z toho, jaká je jejich potřeba znát informaci. A za některých okolností potřebují vědět hodně informací a pokud se nejsme jistí, tak je lépe poskytnout více informací než méně. Takže nedošlo k žádnému narušení, ale máte pravdu, že by bylo dobré, kdyby došlo k přeskumu BRD a kdybychom tam měli opatření včasného zásahu, který by nám umožnil dosáhnout eh, skutečných výsledků. Tady mělo být to určité silné varování bankéřům, které by vlastně říkalo, e, vaše trajektorie je riziková a dovede vás e, k likvidaci, e, pokud okamžitě něco nezměníte. To je také účel takovýchto intervenčních opatření. Co se týče těch prahových hodnot, toho likvidačního poměru vám nemůžu říct nic konkrétního, protože jsem vás za nemlčenlosti, ale pokud jde k porušení té povinné hodnoty, tak musíme nejdříve zvážit to, zda existuje možnost nápravy, zda banka má nějaké možné řešení, které může vyžadovat určitý čas. Někdy to může jít rychle, záleží také, jak blízko je krize. Někdy to jde rychle, někdy to vyžaduje čas. To znamená, je tady možnost obnovy, kdy banka bude schopna eh, opět dodržet tu povinnou hodnotu eh, likvidačního pokrytí. A pokud si myslíme, že banka toho schopná není, tak je to otázka dnů, kdy eh, se blížíme k tomu rozhodnutí o bankrotu. Marko Grazie, Farò la mia domanda in italiano. Děkuji, já budu uh, mít otázku v italštině. Uh, vy jste ve svém úvodním projevu hovořila o tom, že je zapotřebí jednat rychle. Já si také myslím, že jde o důležitý problém, eh, pokud se zhoršují určitá kritéria, ale v okamžiku, kdy jsme v situaci už narušené konkurence ze strany bank, protože některé banky v minulosti eh, něco stáhli ze svých rozvách a mnohé z bank, platí to pro italské banky, mají eh, problémy právě s těmi úvěry selhání NPL a s jejich prodejem a to je všechno velmi klíčový zásadní problém. Dochází k jejich likvidaci za eh, vlastně příliš nízké ceny, než byla jejich hodnota. A tady potom dochází k zátěžové stresové situaci, k narušení konkurenci vytváří se další tlak oproti e, situaci, která už tak je trochu narušená. Některé banky dostaly podporu a některé e, místo pomoci naopak dostávají už v vozovkách ještě facku z toho e, dohodového systému. A víme, jaké subjekty to jsou na trhu. Vy pomáháte těmto subjektům, nebo jak to je? A potom k datům. Eh, nedávno vyšlo najevo, že eh, kromě té třetí úrovně eh, osy, tady máme i druhou úroveň v rámci evropských bankovních institucí, jde vlastně o 12 násobek těch úvěrů NPL, to znamená, jaký je skutečný reálný systemický risk, který v Evropě zažíváme. My chápeme, že tady máme i druhou a třetí úroveň ale já bych to chtěla konečně jednou pochopit, protože vy neustále hovoříte o NPL, aniž byste ale eh, zvážili eh, také eh, ty, tu druhotnou a třetí úroveň. Well, when you mention... No, když jste zmínil, že bychom byli mohli jednat dříve, já nějak nevím kdy. My jsme převzali dohled v roce 2014, máme rok 2017 a prošli jsme si dlouhým procesem zveřejňování pokynů, konzultování těch pokynů a žádání bank o jejich plány pro řešení eh, nesplácených úvěrů. A ty plány musí být ambiciozní, protože samozřejmě to nesmí trvat desetiletí, ale musí to být realistické plány. Takže my hodnotíme kapacitu bank, je to tak trochu jako děti ve třídě. Dělají to, co mohou nejlépe, i když to jejich nejlepší není tak úplně dobré, tak ten plán můžeme přijmout. Pokud máme skutečný závazek a ten trend jde správným směrem, tak to jde. V případě prodeje aktiv, že ty ceny nejsou přesně to, co by se bankám líbilo. Ano, jsme v tržní ekonomice, a v rámci tvorby cen máte vždy prodejce a kupujícího. My máme, já nevím kolik, nějakých 900 milionů e, selhavších expozitur v eh, zemích eurozóny. Ono to klesá, ale ne tak úplně rychle, tak to znamená, že ti kupující mohou eh, lépe vyjednávat, ne prodávající. Takže ano, ty ceny jsou neuspokojivé. Nás to občas také klame, protože čím víc banky dostávají, tím solventnější, tím silnější jsou, takže plně chápu to, co říkáte, ale právě ti, kdo přijdou dřív, na tom budou asi lépe než ti, kdo Eh, přijdou později, co do těch eh, úvěrů v selhání. Co se týká eh, aktiv druhé nebo aktiv třetí úrovně, já bych raději, kdyby ty otázky nebyly propojeny, protože v podstatě to vypadá tak, dejte mi pokoj s nesplácenými úvěry, podívejte se jinam třeba na tržní operace. My se musíme dívat všude. Ono se stává, e, zejména po krizi, která byla hlavně krizí fixních příjmů při tržních operací, že ty kapitály bank e, se výrazně ponížily v té oblasti aktiv druhé úrovně a třetí úrovně. E, pro ty, kteří přesně nevědí, jaký je v tom rozdíl, jde o rozdíl v účetnictví. Ehm, aktiva Eh, na třetí úrovni jsou modelována podle cen na trhu, aktiva na druhé úrovni jsou částečně podle tržní ceny a eh, částečně podle eh, ekonomických modelů. Ráda bych připomněla, že ty korekce v hodnocení byly 47,5 miliard. A bez ohledu na velice pečlivou analýzu na úrovni 3 a 2 aktiv, zejména na té třetí úrovni, jsme měli 42,9 Eh, což bylo v oblasti eh, úvěru, a 4,6, což byly tržní operace. Takže aktuálně rozměr toho problému není úplně tak stejný. Ráda bych také zmínila, že aktiva druhé a třetí úrovně jsou, ne, nejsou toxické. Toxická aktiva jsou splácené, ne, nejedná se o nesplácené úvěry, jinak by to okamžitě zasáhla ta tržní evaluace a nebo evaluace prostřednictvím těch modelů, které ovládáme. Takže my se díváme skutečně všude a nezaměřujeme se méně na nějaké riziko, protože máme pocit, že by něco bylo méně rizikové. Prostě revidujeme všechno. Děkuji, ano, ale nejsou likvidní a jejich hodně. Ano, příliš likvidní nejsou. Marko Zanni. Sí, grazie. Děkuji za slovo, pane předsedo. Eh, paní Nui, omlouvám se, eh, pokud s vámi nesouhlasím, pokud to nevidím tak pozitivně, pokud jde o otázku použití eh, směrnice BRD. Já si myslím, že tady je spousta kontroverzních bodů a postupně se to ukazuje. Například v různých novinách dostávají ty informace eh, dříve než my. Vy nám tam třeba říci nemůžete a myslím si, že zranitelnost bankovní unie eh, se ukázala ve všech svých ohledech eh, právě v tomto aspektu a SSM místo, aby tomu předcházelo a jednalo včas, tak bylo spíše tak ve vleku událostí. Co se týče likvidity, tak nejsem přesvědčen. Já bych chtěl pochopit, jak je to možné, že orgán, jako je váš, který má povinnost dohlížet a to úzce eh, pečlivě na likviditu bankovního systému a bank, může dovolit to, aby nějaká instituce se mohla dostat Eh, do situace, kdy v podstatě nemá žádnou likviditu během eh, jednoho týdne nebo v polovině týdne, během pracovního dne, když jsou otevřené trhy. Eh, je jasné, že tady něco nefunguje. Nefunguje něco také zjevně ve vašem dohledu k zajištění kolaterala u ECB, když se podíváte na poslední požadavek eh, ELA eh, ze strany eh, Banko Popular u asi 40 miliard euro zajištění, tak ECB poskytla si 3,5 miliardy, možná 4 miliardy zajištění v rámci likvidity, to znamená méně než 10%. A já mám tedy pocit, že Oni opravdu se dostali na úplné dno a vy jste si toho ani nevšimli. To znamená, uvítal bych odpověď na toto téma. A potom ještě obecná úvaha na závěr k bankovní unii a BRD. Vypadá to, že eh, místo bychom předcházeli eh, ranům na banku, eh, tak tady usnadňujeme bail-in. Jakmile je vidět trochu nějaký kouř, tak už se přichází k bailinu a ty velký, velcí středatele vlastně včas uniknou a tím se ještě bankrank zhorší a možnost prodávat před, přes BRD banky, které jsou v problémech, tak ta možnost se zdá mm, omezená, protože velmi často e, poté máte mm, snažší podmínky, jako to bylo Santander. Protože předtím tam byla e, mnohem delší nabídka, pak tam bylo prodáno za jedno euro. Pane předsedo, vy jste mluvil asi 10 minut, tak mi dovolte, abych to dokončil. Mm, ještě před případem této banky, tak jsme měli uh, systémovou krizi. Co se potom může stát? Děkuji. Well, uh, question of... No. Takže eh, co s bankou, která má nulovou likviditu. Pokud se nějaká banka považuje za slabou, tak máme po předem neurčeně dlouhé období každodenní kontroly likvidity. Takže to sledujeme velice pečlivě. Pokud se to dostane, ta banka dostane do nebezpečí, tak ty kontroly dokonce jsou snad hodinu od hodiny, co do monitorování té likvidity. A opět není zde žádný spouštěč, dokud nejsme přesvědčeni, že zde není riziko, že by ta banka už nemohla splácet nebo něco takového, a dokud není možné získat dodatečnou likviditu, nejsou splněny podmínky směrnice pro selhávající nebo pravděpodobně selhávající banku. Vy jste zmiňoval, že BRRD usnadňuje takzvaný bank run. Já nejsem legislátor. Já si nemyslím, že to tak je. Nemyslím si, že v tomto případě BRRD, v případě, kdy někdo splní ty testy, eh, že by tedy to mohly být eh, úspěšné intervence, třeba moratorium nebo něco takového. Ale myslím si, že ta směrnice splňuje ty testové okolnosti. Možná ne pro všechny situace, ale to se ještě uvidí. Toto je jediný případ. Co se týká ELA, já pracuji na tom principu e, separace, e, já s nimi nemám co e, společného, ale pokud nějaká banka jako kolaterál může získat ELA, pokud třeba nějaká národní banka je připravena převzít to riziko, třeba tím, že eh, je to jištěno ministrem financí, dejme tomu, protože eh, v mých letech dohlížení na banky na národní úrovni, když, začně, když začněte mít to riziko, že vám to někdo zaplatí, tak eh, začínáte používat peníze daňových poplatníků a musíte to velice úzce diskutovat s ministrem financí. Takže já k tomu mohu říct jenom tolik. Děkuji, Romana Tomc. Děkuji. Mám velice konkrétní eh, otázku na roli ECB, co se týká případů u nás ve Slovinsku. Jenom pár slov na úvod, eh, nebudu vás dlouho zdržovat. Jako v mnoha zemích, i na Slovinsku během krize jsme čelili vážným problémům, co se týká bankovního sektoru a v rámci konsenzu s Evropskou komisí došlo k rekapitalizaci Nova Ljubljanska banka, což je největší státem vlastněná banka. A byl zde jasný závazek i ze strany vlády, že ta banka bude prodána do konce letošního roku, ale zrovna před několika týdny se vláda rozhodla eh, tento slib nenaplnit. Takže ta banka nebude prodána, ale eh, on je zatím ještě jeden příběh. A to, že pokračuje vyšetřování výboru jmenovaného slovinským parlamentem za tím účelem, aby se zjistilo, co dotlačilo tu banku do tak špatné situace. Ten vyšetřovací výbor odhalil překvapující a nejen překvapující, ale skandální fakta. Zjištění té komise ukazují, že v minulosti NLB eh, poskytovalo nejen kontroverzní půjčky, eh, což vedlo k její nerekapitalizaci, ale evidentně ta banka samotná se účastnila, se podílela na praní špinavých peněz. Zdá se, že transfery zhruba ve výši jedné miliardy dolarů eh, proběhly z iránské expertní banky eh, v době, kdy bylo eh, radou EU uvaleno embargo. Takže má otázka na vás je, Vzhledem k tomu, že jeden z hlavních úkolů ECB je zajištění bezpečnosti a řádnost a správnosti evropského bankovního systému dohlížením a supervizí, vzhledem k tomu, že NLB je jednou z evropských bank, tak se chci zeptat, zda ECB jako dohledový orgán věděla o těch nepravidelnostech obecně vzato v případě NLB a zda jste byli informováni o tomto konkrétním případě praní špinavých peněz. A Teď, když už o tom tedy víte rozhodně, co s tím hodláte dělat? Jaká bude role ECB v tomto konkrétním případě? Děkuji. Děkuji. Já jsem si vás vyslechla velice pečlivě, protože mnoho z toho proběhlo předtím, vlastně než eh, SSM vůbec vznikl. Co se týká boje s, praním špinav, pro, eh, s bojem proti praní špinavých peněz, to my neřídíme. To je v rukou národních orgánů. Občas to sedí u centrálních bank eh, v jiném odboru, anebo dokonce ve stejném odboru, ale my to neřídíme, ta opatření proti praní špinavých peněz. Takže my jako takový nefungujeme jako někdo, kdo by bojoval Eh, proti praní špinavých peněz. Ale pokud jsme informováni, a to není vždy ten případ, tak to bereme jako signál pravděpodobně velice špatné zprávy, eh, špatné interní kontroly, špatného řízení. A začínáme se tím pádem zaměřovat eh, více do hloubky na právě tyto aspekty, abychom zajistili, že nedojde k žádnému riziku respektive, že se něco takového nebude opakovat. To je samozřejmě něco velice negativního v rámci našeho hodnocení té banky, ale to je vše, co mohu říci, protože eh, my nemáme na starosti eh, praní špinavých peněz. Pervanš Perez. Děkuji, pane předsedo. No, první otázka se týká Banco Popular. pokud by se člověk snažil to nějak schrnout, ten příběh, tak se zdá, že všechno bylo v pohodě, ale pokud eh, by bylo nedošlo k té záchraně, jak by to dopadlo? Protože došlo k restrukturalizaci těch aktiv mezi Španělskem a Portugalskem. A z toho máme tak trochu dojem, že v těch vyjednáváních bylo klíčové to, jaký byl postoj španělských orgánů k té bance. Ale co by se bylo stalo, když by došlo k selhání eh, nebo k rozpuštění té instituce, zejména pro Portugalsko? Já chápu, že vaším úkolem tady je nám vysvětlit, proč a jak všechno proběhlo přesně tak, jak mělo a bylo to v pořádku. Ale i tak, pokud by nedošlo k tomu, že se objevil ten ochotný kup, kupec, tak eh, si myslím, že je velice důležité mít evropský systém zajišťování vkladů, protože pokud nebudeme mít nějaké řešení jako EDIS, tak nám podle mě selhává i BRRD. Vy jste řekla, že, ne, že nejste zodpovědní za otázky související s obcházením daní. A já jsem vám položila písemný dotaz, na ten jste zatím neodpověděla, ten se týkal nedávné studie Oxfamu. A oni poukazují na činnost celé řady eh, evropských bank v daňových rájích. že legálně to sice nespadá do vaší kompetence, ale pokud máme mít dohledové orgány, tak dohledové orgány mají zajistit, že chování bank odpovídá cílům stability. A přesto, a, a vy, vy jste jednotný supervizor evropských bank. Pokud vy tu práci neděláte, kdo ji udělá? Pokud nám řeknete, nemáme na to prostředky, Nemá, není to naše práce, Oxfam to může eh, udělat, ale my to nemůžeme. To možná znamená, že bychom asi měli změnit tu legislativu, ne? Aby ten dohled SSM toto pokrýval. Děkuji. Dovolte mi odpovědět vám v angličtině eh, ku prospěchu eh, celého pléna. Vy jste řekla, že to není problém, protože se objevil kupec. I v té konkrétní situaci tam byl kupec na celou banku, který převzal odpovědnost za všechno. Aktiva i pasiva, včetně možných právních rizik, eh, která byla spuštěna tím, že Tam byly kapitálové problémy ne tak dávno, v roce 2016. To bylo založeno na účetnictví, které muselo být modifikováno. Takže to jednoznačně povede ještě k právnímu sporu. Ale ten kupec řekl, fajn, já to všechno beru a vyřeším to postupně všechno. Pokud tedy jiná možnost by byla, že ten kupec nemusel převzít všechno. Tedy, že SRB by využilo peníze na pokrytí nákladů třeba na riziko soudních sporů ku prospěchu toho kupujícího, k čemuž tedy nedošlo. A nebo, že by se od té banky odřízla ta slabá část, třeba nemovitosti, a zbytek by se prodal. Takže ono to není úplně černobílé. Jsou zde různé možnosti, které BRRD nabízí vůči SRB. Výhoda toho, že máme kupce, který bere všechno, je to, že v podstatě druhý den eh, banka otevře dveře, aniž by došlo k narušení činnosti. Což podle mého názoru je to nejlepší, čeho můžeme dosáhnout. Eh, to je nejdůležitější. Znovu otevřít banku druhý den, bez narušení činnosti. Ano, máte pravdu v tom, když říkáte, že evropský systém zajištění vkladů nám chybí a mohl by být i konsekventní v tomto ohledu. Nešlo o to, jestli tady bude kupce pro celou banku nebo ne, ale třeba pro Portugalsko, kde ty fondy již byly využity pro jiné banky, jiné otázky, <clears throat> tak eh, tady byly určité náklady, které jsme museli vypořádat, protože se jednalo o pobočky. Pokud by ta banka musela být zlikvidována, tak by to byla bývala odpovědnost Portugalců, Portugalců, portugalských orgánů a zajišťovacích fondů, aby vyřešili tu celou věc, což je jistě suboptimální zejména vzhledem k tomu, že chceme mít i evropský systém zajišťování vkladu, ale já jsem přesvědčena, že protože máme SSM a ESRB, takže máme kapacitu, abychom mohli s Portugalskem eh, a Španělskem pracovat a obě ty strany s námi spolupracovaly, což nám umožní úspěšný výsledek celé věci. Já jsem se dnes dozvěděla, že jste mi v Dubnu poslala otázku, to jsme dostali teprve 8. června, e, proto jste zatím neobdržela odpověď. Kolegové na tom od 8. června pracují. E, návrh té odpovědi mi dají dnes, já to přeskoumám a pak vám to pošlu do Bruselu. Za to se vám omlouvám. Nevím, proč jsme to dostali tak pozdě. No. Já věřím, že občané sdílí váš názor, že to všechno o praní špinavých peněz a o e, daňových rájích, že to je něco, k čemu by nemělo docházet, že by se to mělo trestat. Já to nechci nějak omlouvat, vůbec e, nesympatizuji s těmi, kteří eh, zejména na straně institucí zneužívají tento způsob, jak nepřispívat zpět do společnosti. Ale opět to není naše odpovědnost. Není to proto, že bych neměla dost lidí nebo dost prostředků. Ale ono záleží také na parlamentu, na legislátorech, aby rozhodli, zda bychom měli mít nějaký evropský systém proti praní špinavých peněz. Ono by to vlastně dávalo smysl protože spousta malých zemí eh, platí hodně vysokou cenu v rámci poskytování platebních služeb. Já teď nevím, jak se to řekne anglicky. Ano, korespondenční bankovnictví, ano, korespondenční biznis. A my už teď máme 19 partnerů a plus 7 centrálních bank, pokud eh, toto není eh, ten supervizor. Je to 25 institucí kolem toho stolu. Pokud tam přidáme boj proti praní špinavých peněz, a ono to většinou bývá úplně jiná instituce, kromě Francie, v úplně jiné části toho dozorového systému, tak to bude v podstatě takový parlamentní dohledový orgán, který by to celé řešil. Takže já si myslím, že to by mělo být, eh, mít nějaký jiný separátní režim, ten boj s praním špinavých peněz. Děkuji, Gabriel Mato. Děkuji. Co se týká Banco Popular, to je problém, eh, o který si dělají zejména malí vkladatelé velké obavy, já také, protože si myslím, že jde o důvěryhodnost SSM, to, co jste řekla, je velice závažné, protože si myslím, že jsme příliš schovývaví v tom, že říkáme, že to bylo úspěšné. Nebo říct, že to bylo úspěšné, protože v tom nebyly žádné veřejné peníze. Možná to byl úspěch pro SSM a ukázalo to na slabinu, nebo respektive na silnou stránku španělské ekonomiky. Ale něco selhalo, to je jasné. Pokud před rokem došlo ke splnění všech testů a v podstatě se tím pádem řeklo, že ta banka přežije ehm, i vážnou situaci, tak to znamená buď, že ty zátěžové zkoušky ne- nefungují řádně, anebo ti, kteří je prováděli, si ničeho nevšimli, anebo si toho všimli, ale byl tady jakýsi protiprout, jakýchsi jaksi no, protichudných jednání, řekněme. Takže co to bylo za situaci? Pokud něco skutečně selhalo a to selhalo, jak se z toho poučíme? Já si myslím, že eh, ta implementace toho systému, a je to implementace dobrá, musí být upřímná. Selhalo něco nebo všechno zafungovalo tak, jak mělo? Co do, co do dohledu? Rád bych věděl, zda třeba ten dohlížecí orgán nemá řádné nástroje pro to, aby tyto situace řešili? Je to problém těch nástrojů? A nebo ty nástroje mají a jenom je neaplikovali? Takže jaká je ta situace? A nakonec bych chtěl vědět, zda si myslíte, že ty mechanismy pro tu bankovní krizi co do likvidity zafungovaly dobře. Ono se o tom hodně mluvilo. Fungují ty mechanismy? Ano nebo ne? Protože já si nemyslím, že můžeme jaksi se začít plácat po ramenu a usínat na vavřínech. Eh, děkuji. No, mně přijde, že mi říkáte, že zavřít banku je něco, k čemu by nemělo nikdy dojít. My jsme prohlásili eh, za více než tři roky jednu banku eh, jako selhávající nebo potenciálně selhávající. A v podstatě ta banka znovu otevřela druhý den, přičemž eh, přišli o peníze pouze její majitele nebo majitele toho kontingentního kapitálu. Já neříkám, že je snadné nebo slavné nezaplatit všechno, ale obávám se, no, zkrátka přála bych si, abychom mohli udělat to samé i příště. Tedy, že ta banka i příště otevře druhý den, aniž by kdokoliv přišel o peníze. A to sdělení, které tady zatím slyším, není, že bychom eh, nikdy, nikdy neměli nechat banku selhat. To slíbit nemohu. Přemýšlejte trochu o těch škodách, o těch škodách, které to způsobí všem ostatním silným bankám v daném regionu. V tom daném regionu, kde je moc bank, je tam přílišná kapacita bankovních služeb, uměle eh, zachováváme při životě všechny ty banky, které mají problémy. A to si myslím, že je skutečný problém. Ne to, že jednou za tři roky musíme vyhlásit jednu banku, eh, že selhává a nikdo vlastně nepřijde o peníze a eh, ta banka otevře druhý den. Jak se z toho poučit? Já myslím, že se můžeme z toho poučit dvojím způsobem. Za prvé, eh, dohlížitelé by měli být, mít více pravomocí a tlačit na včasné řešení nesplácených úvěrů. Mělo by to, myslím, být eh, eh, odečteno jaksi se společného eh, hmatatelného majetku. Máme banky, které, u kterých ty poměry vypadají dobře, ale je to celé založené na obrovském množství nelikvidních úvěrů. Jakmile se to začne řešit, tak ten kapitál bude vypadat úplně jinak. Takže bude to postupný postup. Máme stará aktiva, u kterých bude trvat, než se to vyřeší a musíme to řešit úvěr od úvěru. Musíme to brát banku po bance. Do budoucna musíme udělat právě toto. Musíme zajistit, že slabé úvěry a nesplácené úvěry budou pokryty těmi ustanoveními a to včasným způsobem. A že bude možné odprodat nesplácené úvěry. bez stran. Eh, myslím si, že pan Mato to ještě bude komentovat. On neříkal, že problém bude uzavřít tu banku. Ano, já bych jenom chtěl říci, že naštěstí ta banka nebyla zavřená. A všichni víme, že to nebylo proto, jak úspěšný byl dohled, že to bylo proto, jak silná je španělská ekonomika. Já myslím, že nemusíte odpovídat, pokud si nepřejete. Každopádně nikdo neříká, že problém by bylo to rozpuštění té banky. Problém je, že to přišlo jako kompletní překvapení a tehdy se nic neudělalo. Vlastně ta banka vypadala dlouhou dobu jako naprosto v pořádku. Jonas Fernandez. Děkuji, pane předsedo. Já budu rovnou navazovat eh, Banko Popular. Vy jste řekla, že to rozpuštění nevytvořilo žádné tenze a proto asi nevíte, že dohlížitel nad španělským trhem zakázal prodej na krátko a po té intervenci trhy byly poměrně rozhoupané, takže ono, ano, ono to způsobilo určité tenze. Eh, pochybuji, že Bank volar mělo problém jenom s likviditou. Pokud by to bylo tak, tak eh, máme dost nástrojů na vyřešení té věci. Je poměrně zvláštní, že ty nástroje likvidity nikdo nevyužil. Vy jste řekla, že ta včasná intervence, ke které jste sáhli, jste si nemysleli, že je dobrá, protože eh, měla takové náklady, jaké měla, ale ve finále eh, došlo k rozpuštění. Eh, na druhou stranu, jak je možné, aby banky jako Banko Popular neměly kolaterál, a e, měli pozitivní hodnocení likvidity ECB. Nebo je možné udělit likviditu bance e, a ta, že ji potom využije nesprávným způsobem. Bylo hodně velké štěstí, že e, zde byly ještě ty problémy se solventností. Já se chci zeptat, zda v rámci toho rozhodovacího balíčku si myslíte, že v některých případech dohled selhal. A pokud ne, myslíte si, že dohledové orgány a jejich hodnocení Banco Popular bylo tak, jak mělo vypadat? A potom ta zpráva Deloitte, ta musí být zveřejněna. Je potřeba, abychom si udělali jasno v tom, eh, jak to je s těmi 8 eh, miliony euro? Ta zpráva musí být veřejná. Teď ty zátěžové zkoušky. Víme, že EBA e, je tou agenturou, která vytváří ty zátěžové zkoušky, ale řeklo by se, že zde jsou problémy buď s tím mechanismem, anebo s tím, že ta reálná situace, ta reálná rozvaha nám zůstala skrytá. Nemyslíte si, že e, rozpuštění bank je, představuje riziko i do budoucna, že potenciální kupující budou mít třeba příště pocit, že je lepší počkat na to, až se ta banka rozpustí, spíš než aby něco kupovali předem? Nemyslíte si, že je to morální problém? No to je spousta otázek které jdou proti eh, mému závazku mlčenlivosti, takže hm, já vám nemohu specificky odpovídat k situaci této banky. Podle mých znalostí, protože já nejsem na té straně monetární politiky a vůbec ne, nesouvisím s ELA, s kolaterálem dostáváte i ELA, ale to je národní rozhodnutí. Jde za ECB pro potvrzení. Největší riziko eh, přenáší, se přenáší na národní úroveň, zejména na začátku procesu. Ehm, a co se týče chyb v dohledu, no my samozřejmě budeme dělat velice pečlivé postmortem, ale zatím dochází jaksi k slučování situací v různých prvcích. kde ta banka začala selhávat. A uvidíme, co se dozvíme, že jsme mohli udělat lépe. Je potřeba to nahlížet z dvou stran. Kupující, prodejce. V mnoha případech, já to nechci diskutovat moc detailně, ale je zde určitý odpor kupovat na e, za běžných podmínek a to přichází často od prodejce, který očekává cenu, e, která je nereálná. Například Banco Popular oznámilo trhu, že to chtějí prodat, otevřeli takovou temnou místnost eh, s těmi informacemi. Eh, banky mohly představovat jaksi nabídky pro urychlený režim, eh, ty, které znali tu situaci, ale ten prodejce se rozhodl se neodprodat za tu cenu, kterou mu ti nabí- eh, ti zájemci nabídli. Je to tak trochu jako ty nesplácené úvěry. Často říkají, no dobře, k prodeji nemůže dojít, protože ta cena není správná. Ano, a obecně vzato, pokud já třeba prodávám byt, tak většinu si myslím, že ta hodnota je vyšší, než jaká ve skutečnosti je, protože mně se ten byt líbí, mám na něj hezké vzpomínky a to je v podstatě to samé. Pokud něco prodáváte, máte nějaké ponětí o ceně, ale ve finále ta cena je korektní, pokud najdete někoho, kdo tu věc od vás za ní koupí. Pokud to od vás nikdo nekoupí, no tak ta cena zkrátka není tržní. Taková je situace. A proto je lepší to dělat dobrovolně a brzy, abychom se vyhnuli tomu morálnímu riziku, které předpokládáte vy. Děkuji. Eh, ohromuje mě vaše důvěra v to, že trhy fungují vždy perfektně a vždy stanoví tu nejlepší cenu. Tak, eh, eh, Danuta Hubner a pak Luigi Morgana jako poslední. A už na nás čeká pan ministr. Like to... Děkuji. Nevím, kdy se uvidíme příště, paní předsedkyně, takže bych se vás chtěla zeptat eh, na eh, přeskum ESA, eh, který se v brzké době chystá. Vy jste dnes zmínila s určitou úlevou, bych řekla, že nehlasujete v EBA. Ale také velice dobře víte, že někteří lidé se domnívají, že byste měli mít hlasovací právo v EBA. vzhledem k vytvoření bankovní unie eh, existují lidé, kteří se domnívají, že EBA by se měla přiblížit k SSM a zároveň se domnívají, že SSM by se měl jaksi vzdálit Evropské centrální bance, ale pak jsou také lidé, kteří se domnívají, že tyto instituce je třeba držet odděleně, že EBA by měla pokračovat jako regulátor a vy byste měli pokračovat jako dohledový orgán. Mě by zajímalo, jaký na to máte názor a jak byste si představovala budoucnost SSM. Luigi Morgano. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Eh, při naší minulé výměně názorů eh, v tomto výboru jste se zmínila o poměrně mnoha tématech týkajících se bankovního balíčku. A zdůraznila jste jednotlivé legislativní akty. A v rámci těch prvních změn, které mají nastat v CRR, je změna eh, přechodného režimu pro zavedení eh, IFRS 9. Nicméně vy jste řekla, že byste preferovala okamžitou implementaci. Otázka zní, jak sladíme naše zásady se spojenými státy, kde to vstoupí v platnost v roce 2020. Ohledně CRR jste také hovořila o eh, opatrnostních požadavcích. A sice, že EBA bude vypracovávat zprávu ale e, já se trošku bojím, že evropský bankovní sektor by mohl takto získat konkurenční nevýhodu, protože trh bude reagovat na situaci. A když vzniknou e, nová pravidla e, ohledně bailinu v krátké době, a to v době, kdy růst ještě není nějak pevný, myslíte si, že trh tyto cené papíry absorbuje anebo bude jejich cena příliš vysoká. Vzhledem k potížím italských a španělských bank s nesplácenými půjčkami, pokud budou platit nová pravidla eh, i po eh, případu eh, Banco Popular dokazuje to, že BRRD v současném stavu není bez problémů. Tak nemyslíte si, že ze všeho nejdříve bychom měli Eh, získat zkušenosti se současnými eh, pravidly a domníváte se, že navrhované změny by mohly mít negativní dopad na stabilitu evropského bankovního systému a v konečném důsledku na celou udržitelnost eh, evropského zotavování? Tak já bych teď zareagovala na poznámku pana předsedy o přílišnou důvěru v trh. Tak ne, já nemám důvěru v trh u některých věcí a zejména se to týká vysoké ceny eh, kapitalizace, eh, která je součást problému. A proto patrně banka nebyla ochotná se nechat koupit za tu cenu, která byla eh, jaksi vhodnější. Rada banky se domnívala, že e, s takovou nízkou cenou oproti tržní ceně je spojeno příliš velké riziko. E, takže já nevěřím e, v trh úplně u všeho. Někdy trh funguje a někdy méně. Já necítím úlevu z toho, že nehlasuji v EBA. Myslím si, že evropský hlas v EBA by měl být silnější. Byla jsem velice eh, nepříjemně překvapená, že, eh, že Andrea Enria nehlasuje v EBA. To je tedy ten evropský hlas. Takže ty národní hlasy jsou podstatně silnější a ovlivňují potom evropská rozhodnutí, což se děje poměrně často, ne vždycky. Takže evropský hlas by měl být čím dál silnější v EBA počínaje hlasováním eh, Andrea Enria. Pokud jde o změny v EBA po Brexitu, na to nemám jasný názor, ale eh, vidím tu dvě různé role. EBA dělá spíše regulační práci, eh, snaží se harmonizovat směrnice, nebo realizovat nařízení, což je užitečné, protože kdyby to EBA e nedělala, museli bychom to dělat my což je hodně práce. Takže ano, EBA plní roli regulátora a my spíše plníme dohledovou roli. Pokud jde eh, o IFRS, tak já nejsem pro okamžitou implementaci. Pokud neuděláte nic, pokud neprohlasujete eh, zrychleně nějakou změnu, tak dojde k úplné okamžité implementaci IFRS. Právě hlasování v parlamentu umožní eh, neprovést okamžitou implementaci, protože tak to požaduje, současně, eh, tak to požaduje text v současnosti platný. Myslím si, že by se to mělo týkat pouze eh, toho eh, počátečního šoku po snížení CET 1, které bude spuštěno eh, tou prudenční implementací IFRS. To by, to by mělo být to, to, to zahájení. Ale zavedení všeho, co už je avizováno poměrně dlouho, to si myslím, že není dobrý nápad a není to nejlepší způsob jak eh, se připravit na budoucnost s méně nesplácenými půjčkami. Protože momentálně zacházíme s odkazem minulosti eh, sice ambiciozně, ale realisticky a eh, nechceme, aby se těchto půjček hromadilo více v budoucnu. Děkuji vám, paní Daniel Nui. Byla to velice intenzivní diskuze na složité téma plné výzev. A musím říci, že k otázce možných nedostatků, říkám možných, protože se na tom neschodneme, e, nedostatků ohledně e, Banko Popular budeme potřebovat nějaké následné e, informace, aby parlament tuto problematiku lépe pochopil, protože musíme mít naprostou jistotu, že jsme využili naše nástroje co nejlépe a pokud nemáme dostatečné nástroje, musíme je zlepšit protože efektivní dohled je zásadní zejména vzhledem k té neoptimální, nedokončené situaci, ve které momentálně jsme vlivem nedokončené bankovní unie. Takže ještě jednou vám děkuji a budeme potom pokračovat písemnou formou a budeme se snažit dosáhnout lepšího porozumění toho, co v tomto procesu fungovalo a co ne. Dear colleagues, I would like... Tak vážení kolegové, chtěl bych přivítat malckého ministra financí pana Eduarda Šiklunu. Děkuji vám a omlouvám se za to spoždění. Máme za sebou velice intenzivní slyšení s předsedkyní SSM, které trvalo déle, než jsme očekávali. Vítejte mezi námi a děkuji, že jste přijal naše pozvání u příležitosti konce malckého předsednictví. Chtěl bych vám poblahopřát, pane ministře, a celému malckému předsednictví, protože šlo o předsednictví velice úspěšné. Malské předsednictví předsedalo během pololetí dlouhé řadě trialogů a bylo velice úspěšné. Bylo uzavřeno několik zpráv sekuritizace, statistický program, rizikový kapitál, a mnoho pokroku jsme udělali i u dalších témat, jako je FC a praní špinavých peněz. Ohledně FC se bude ještě konat za dva dny poslední trialog, takže bych chtěl poděkovat za skvělou práci a za skvělou spolupráci maltskému předsednictví. A také k velice dobrým výsledkům v těch tématech, která jsem zmínil a obecněji děkuji za eh, předsedání Ekofinu a za pokroky v celé řadě oblastí, zejména co se týče daní. Dnešní výměna názorů se eh, bude eh, soustředit na maltské předsednictví, nikoli na eh, působení pana Šikluny ve funkci malského ministra financí. Děkuji vám a dě- dávám vám slovo, Edvarde. Děkuji, eh, pane předsedo Roberto, kolegové, vážení poslanci. Je pro mě potěšením být opět zde ve výboru Ekon Evropského parlamentu. Jsem vděčný za tuto příležitost zdůraznit pokroky, kterých jsme během našeho předsednictví dosáhli. Pokud je o hlavní body našeho pořadu jednání, tak se zmíním eh, o těch eh, otázkách, kde už jsme blízko dokončení. Celkově eh, mohu prohlásit, tak jako pan předseda, že celkově jsme spokojení s tím, čeho jsme dosáhli eh, ať už jde o naše priority, jako je eh, kapitálová unie nebo sekuritizace nebo další. Tady si myslím, že máme co ukázat a i jinde jsme dosáhli pokroku a doufáme, že ještě do konce měsíce bude dokončeno některé další téma. Já budu hovořit o kontextu, o ekonomické situaci, kterou nemůžeme ignorovat. Je to prostředí, ve kterém se pohybujeme a e, mohu říci, že e, se zotavujeme e, čím dál lépe což komise potvrdila jak na ECOFINu, tak na Euroskupině a právě tak Evropská centrální banka. A zdá se, že to zotavení e, je poměrně všeobecné, netýká se pouze několika konkrétních sektorů. To nám dává ujištění, že naše ekonomiky jsou e, odolné a že e, ustoupila ta nejistota. Přestože některé politické projekty se nepodařilo realizovat v uplynulých měsících. Před všemi členskými státy stojí výzva zajistit dlouhodobé výsledky do budoucna, což si žádá kroky na straně nabídky i poptávky. A právě na to jsme se soustředili během našeho předsednictví. Řídili jsme aktivity Rady v oblasti fiska- koordinace fiskální a ekonomické politiky, v oblasti daní, finanční regulace a legislativy, v oblasti bankovní unie a v neposlední řadě v oblasti unie kapitálových trhů Dovolte mi začít eh, s prací Rady na eh, koordinaci ekonomických politik členských států. V březnu Rada eh, přijala doporučení z roku 2017 adresovaná eurozóně. Toto doporučení vzešlo z konstruktivních a upřímných diskuzí mezi ministry a ze závěru Evropské rady. Toto doporučení e, se vyváženým způsobem zabývá různými problémy, které členské státy mají, ať už každý zvlášť, anebo kolektivně. E, jde také o základ e, doporučení pro jednotlivé země pro rok 2017, které minulý týden schválila Rada EPSCO a ECOFIN a které budou formálně přijaty radou v, nejbližším, v nejbližší době, v měsíci červenci. Pokud jde o fiskální politiku, členské státy eh, se rozhodly eh, ex ante nevyčíslovat eh, finanční situaci eurozóny protože praktická implementace by za současného právního rámce nebyla nijak eh, přímočara. Nicméně eh, vznikl konsenzus ohledně toho, že vyvážit fiskální udržitelnost a podporu růstu v eurozóně eh, si žádá diferencovaný přístup v jednotlivých zemích. A to bylo také téma minulé schůze euroskupiny kde předkládal svou zprávu Mezinárodní měnový fond podle článku 4. Členské státy, eh, které eh, mají v rámci evropského fiskálního rámce eh, své finanční stanovisko, byly vyzvány, aby ho využívali. Na druhou stranu členské státy s poměrně vysokým veřejným dluhem by se měly soustředit na fiskální konsolidaci v souladu s požadavky našich fiskálních předpisů. Vzhledem k eh, nízkým stavům veřejných prostředků by členské státy měly eh, usilovat o úspory a eh, tvořit rozpočty příznivé pro růst. Díky členským státům se neustále snižuje míra zadlužení eh, Evropské unie a eurozóny, eh, což je povzbuzující, eh, přestože byla, bylo zavedeno řízení pro nadměrný deficit s Portugalskem a s, s Chorvatskem. Odpovědná fiskální politika je pouze jednou stránkou mince a doporučení zdůrazňuje, že je potřeba prosazovat strukturální reformy, které by modernizovaly naši ekonomiku, jejíž konkurenceschopnost se zakládá na ziscích z produktivity. Je potřeba tedy podporovat inkluzivní růst, což si také žádá diferencovaný přístup v jednotlivých členských státech ten pozitivní ekonomický výhled a stále velice příznivé podmínky pro financování skýtají jedinečné okno příležitosti k tomu, abychom hmm. pokročili s rozsáhlými politickými reformami, které by zlepšily odolnost našich ekonomik a e, posílili je vůči budoucím šokům. Na tom máme společný zájem. Díky rychlé dohodě e, na počátku našeho předsednictví v lednu s Evropským parlamentem ohledně e, programu na podporu strukturálních reform, Eh, předsednictví mohlo eh, začít těžit z podpory eh, pro tyto reformy ušité na míru. Naše předsednictví také v březnu zorganizovalo diskuzi na radě ECOFIN o historii implementace eh, evropských doporučení v členských státech. Cílem bylo zvýšit povědomí a zvýšit tlak eh, zejména na eh, obchodní prostředí. Teď bych chtěl přejít k daním. Spravedlivé zdanění je oprávněným zájmem občanů Evropské unie a já mohu s radostí říct, že jsme za těch šest měsíců dosáhli pokroku. 29. května, eh, poté co jsme obdrželi stanovisko Evropského parlamentu, Rada přijala eh, pozměňovací návrh ke směrnici proti eh, daňovým, proti vyhýbáním se daním. Týkalo se to hybridních nesouladů, které by měly zabránit daňovým problémům s třetími zeměmi. To se zakládá na předchozí legislativě TESu 80-81 z předchozího předsednictví. To se často ignoruje, přestože je to významné, protože se to zatím neimplementuje, bude se to implementovat až v roce 2019. Domnívám se, že tyto dva legislativní akty jsou velmi zásadní, pokud jde o omezování praktik podporujících daňové úniky. Před několika týdny Rada schválila obecný přístup k návrhu směrnice o mechanismu řešení sporů v oblasti dvojího zdanění, což vnímáme jako velký příspěvek k posílení daňové jistoty pro všechny zainteresované strany. Rada přitom vzala na vědomí stanovisko Evropského parlamentu. Dále eh, pokračují diskuze o eh, elektronických publikacích a o mechanismu eh, zpětných poplatků a v balíčku e-commerce v radě probíhají. Lituji, že toto musím oznámit, nicméně takový je stav. Po množství tvrdé práce, která byla velice složitá, v tom smyslu, že jsme byli ujišťováni, že i balíček e-commerce poběží hladce, k čemu jsme vytvořili podmínky, a to tež pokud o ten reverzní mechanismus. Tam záleželo na tom, aby se nešířila nákaza z jedné země do druhé, ale bohužel na poslední chvíli jsme nezískali politickou podporu pro to, aby mohli pokračovat pilotní projekty. Takže výsledkem je zklamání a zjištění, že země to používají jako způsob, jak blokovat balíček e-commerce, což popudilo mnoho členských států, nicméně vidíme to pozitivně a doufáme, že do září se to vyřeší že to nebude poznamenáno žádnými volbami nebo něčím podobným a že nastane správná doba pro oba tyto legislativní akty k tomu, aby mohly pokračovat. Takže uh, optimisticky říkám, že estonské předsednictví bude moci stavět na naší práci. V podstatě stačí, aby to rada formálně schválila. Dále pokud jde o investice, o FC2, tak Evropský fond pro strategické investice eh, nás velice zajímá. Jak víme, je to způsob, jak investovat ve velkém, což Evropská unie momentálně požaduje. Ten fond funguje, takže eh, ho chceme dále posilovat a o tom momentálně probíhají diskuze. Jsem rád, že jsme postoupili až do fáze trialogu ohledně návrhu komise na rozšíření EFSI eh, poté, co eh, to odsouhlasil minulý měsíc Evropský parlament. Tady máme tedy trochu spoždění. Začali jsme na tom pracovat na samém začátku a teď je potřeba ještě trochu času. Zatím proběhla tři kvalitní kola diskuze a další je naplánováno na tento týden. Je tam mnoho bodů, u kterých se domnívám, eh, že se podaří nalézt kompromis a některé návrhy parlamentu jsou zcela platné. My tady eh, nereprezentujeme naši zemi, nereprezentujeme eh, radu, je tam 27 dalších členů a musíme reflektovat i jejich pozice. A proto to někdy trvá déle, a na pohled nelogicky. Každopádně musíme neustále podávat eh, hlášení o našich pozicích, stanoviscích, zejména pokud jde o financování EFSI nebo změny rozpočtu, což je těžké, zejména v době Brexitu. Rozpočet v takovýchto dobách se nedá brát na lehkou váhu. Ještě k tématu investic se domnívám, že eh, Rada a Evropský parlament by se měly zasadit o rázný pokrok v oblasti přeskumu v polovině období a o mandát k externím půjčkám Evropské centrální banky. Další výzvou je migrace, to je výzva, která nezmizí a musíme si uvědomovat důležité synergické efekty našeho rozhodování. Jakožto členský stát se domníváme, že musíme respektovat rozhodnutí rady, protože středomořské země jako Malta a Itálie by rádi investovali co nejvíce do investic v severní Africe a v dalších sousedních zemích abychom nějakým způsobem omezovali migraci a zvládali ještě dříve, než dorazí až k našim břehům. Jakékoliv eh, peníze, eh, které eh, tam by byly vynaloženy, by byly velice dobře vynaloženy. Uvidíme, jak se nám povede přesvědčit radu a pokud se nám to nepovede, tak s tím bude muset pokračovat estonské předsednictví. Je třeba najít finance pro tuto oblast. Tady jsem nicméně eh, v roli předsednictví rady a musíme respektovat rozhodnutí rady. Pokud jde o finanční služby a unii kapitálových trhů, maltské předsednictví dosáhlo politické dohody s Evropským parlamentem o sekuritizaci, jak už říkal pan předseda, a o, e, kapit, e, o rizikových kapitálech a o fondu sociálního podnikání. Váš výbor e, a váš zpravodaj odvedl skvělou práci na sekuritizaci, projevil pochopení a jsme hrdí na to, že se nám povedlo dokončit sekuritizaci. Vypadalo to, v jednu chvíli jako něco naprosto nemožného. Velká část Unie eh, kapitálových trhů eh, se týká eh, vytvoření možnosti investic a hledání dodatečných zdrojů financí, zejména pro domácnosti, startupy a malé a střední podniky. Podobně ty další dva fondy, fond eh, rizikových eh, kapitálů a další, podporují sociální podnikání prostřednictvím rozšiřování možností financování. A pracují na zjednodušení administrativy. Spoluzákonodárci také učinili pokrok v oblasti revize čtvrté směrnice pro boj proti praní špinavých peněz, na to se budete určitě ptát. Zatím eh, proběhly čtyři trialogy, které probíhaly v konstruktivním duchu, ale zatím ještě nejsme u cíle. Uvědomujeme si, že jsme, se, jsme cílili specificky na terorismus eh, a praní špinavých peněz, nicméně po Panama Papers se eh, ten kontext trochu změnil a ten problém je nyní mnohem větší, než se na začátku předpokládalo. Nicméně malské předsednictví se domnívá, že je stále ještě možné toto téma dokončit. Budete-li se ptát, tak eh, vám mohu poskytnout detaily, proč se domníváme, že to stihneme dokončit. Chceme požádat radu, aby byla flexibilnější v otázce zveřejňování eh, reálných vlastníků a tak dále. A rada se posunula. Změnila stanovisko, přiblížila se Evropskému parlamentu. Pokrok jsme učinili také eh, ohledně eh, CCBD a o eh, místo pro centrální protistrany. Začali jsme také zkoumat nedávno přijatý návrh komise, který pozměňuje nařízení o EMU. E zjednodušuje pravidla a činí je úměrnějšími a efektivnějšími. A teď už se dostávám k závěru, to je otázka bankovní unie. Na minulé schůzi rady jsme se dopracovali k obecnému přístupu, k hierarchii věřitelů bank a také k návrhu na IRFS 9. Tím se tedy pokusím skončit, protože do hloubky potom budu moct jít později, až mi bude položena nějaká otázka. Každopádně nemůžeme ignorovat prohloubení EMU, o kterém jsme hovořili v Dubnu ve Valetě na neformální schůzi. A také nemůžeme ignorovat NPL, a doufáme, že se posuneme směrem k pozitivnějšímu politickému prostředí v Evropské unii. A tím se dostávám ke konci svého projevu. Myslím si, že celkově malské předsednictví se ukázalo jako poctivé, které splnilo své sliby. E, udělali jsme pokrok s Unii kapitálových trhů, e, s kapitálovou legislativou a jsme s našimi výsledky spokojení. Uh, Edward, indeed. Děkuji. První řečník je Brian Hayes. Děkuji, pane předsedo. Vítám vás, pane ministře Fekonu. Děkuji za vaši přítomnost a blahopřeji k vašemu předsednictví, eh, k vaší práci za posledních šest měsíců, jak vám, tak vašemu týmu. Vy jste stejně jako má země malou zemí, takže jde o velký logistický tlak na eh, státní zprávu, pokud jde o mm, předsednictví a je, eh, je třeba si toho cenit a uznat. Dvě otázky. Jak je, jak je váš pohled jakožto předsedy Ekofinu na to, v této fázi, jak se vy a jako kolegové díváte na CCTB návrh? Teď už máme návrh eh, od kde je vlastně o dvoufázový přístup. Nejdříve se dohodneme na základu a potom eh, ty otázky konsolidace budou následovat. A budeme to diskutovat i v Evropském parlamentu. A slyšel jsem, že některé větší státy jsou velmi pozitivní, alespoň na veřejnosti o tomto návrhu, ale eh, v soukromí, eh, když se bavíte například na Ecofinu, tak už tak opozitivní nejsou. Mohli byste nám o tomu říct nějaké informace? A potom ještě konkrétně, myslíte si, že by bylo užitečné ze strany Evropské komise, která je eh, předkladatelem návrhu, ehm, hovořit o finančním dopadu tohoto návrhu podle jednotlivých členských států na členské státy? Když tady máme ty dvě fáze, nejdříve dohoda a potom konsolidace. v jaké se, myslíte si, nacházíme teď v fázi s ohledem na diskuzi s vašimi kolegy? A potom ještě další věc. Já jsem velmi rád, pane ministře, za to, že na máme dohodu o sekuritizaci, což je velký úspěch malského předsednictví, ale sekuratizace to je stavební kámen pro CMU, ale jak to realizovat, když Spojené království teď bude mimo EU? A oni mají určitě nejhlubší, nejpestřejší eh, kapitálový trh. Jak můžeme tento rozpor nebo ten problém v situaci, kdy Spojené království nás opouští, jak ho můžeme vyřešit? Já začnu nejdříve tou druhou otázkou. Budu stručný. Já si pamatuju na to, když jsem byl zvolen europoslancem, a pamatuju si na situaci eh, finanční krizi. Ekon byl asi tím nejzaměstnanějším výborem v parlamentu a stále asi je, se zvláštními zasedáními ve Štrasburku a tak dále. A to všechno souviselo s tím, že jsme měli tolik eh, finančních předpisů. Jedno ustanovení a předpis následoval za druhým. Ať už to je pravda nebo ne, tak v konečném důsledku se příliš spoleháme na banky. A pro rozvinuté trhy potřebujeme také alternativy. Platí to jak pro podniky, jde o to, aby mu měli lepší zdroj dlouhodobý, a jde o lepší sdílení eh, rizika, aby to neleželo vše na eh, podnicích, ehm, včetně tedy zajištění a tak dále, když si půjčují od banky a potom také eh, pro střadatele. Pokud chtějí mít diversifikované portfolio, tak mohou sdílet rizika, ale také ty přínosy díky takovýmto alternativním trhům. A takovou situaci zatím nemáme. V Evropě se stále spoleháme v případě financování podniků na eh, banky. Jde o sekuritizaci, důchody, důchodové fondy a tak dále. A teď máme to nová jména, fintech a tak dále. Ale je před námi ještě velmi dlouhá cesta nejrůznější možnosti. To znamená, jde o změnu mentality v Evropě, abychom byli otevřenější vůči takovýmto zdrojům kapitálu. Samozřejmě regulace je zapotřebí, je třeba také zajistit to, aby středatelé byli chráněni. Ale zároveň bychom se měli vydat i tímto alternativním směrem. Potom eh, triple CTB a ty zprávy pro jednotlivé země, tak eh, Máme spoustu legislativy, kterou jsem e, nezmiňoval, nevím, ATAD 2 a 1 a také BEPS. Hlavní kus práce je vlastně obsažen v tomto. A máme tam 15 základních doporučení to je ten kontext nebo rámec, kam se chceme dostat. Eh, Triple C je jedním nástrojem, eh, jak dosáhnout tohoto cíle. To znamená, nemůžeme ignorovat to, co se dělo v CFC. Takové ty fixní, fiktivní eh, společnosti, ty, ty poštovní schránky, teď začínají být eh, danění jedné. Pak máme eh, ustanovení eh, pro zdanění exit text na výstupu. Omezili jsme spoustu otázek, které se týkají například hybridních nesouladů a tak dále. A Triple CTB je další možností. Během diskuze, kterou jsme v této oblasti měli, tak z té diskuze vyplnulo, že je to viděno jako jedna z výjimek, která nejde cestou BEPS, ale vlastně proti, nebo ne proti, ale jde jiným směrem než BEPS, ale eh, usiluje o stejný cíl. A proto se lidé ptají, proč se neubíráme cestou BEPS. Polovina hm, ministruje pro, polovina s tím má problém. Stále na tom pracujeme, protože eh, komise předložila návrhy, a také pro double CTB a triple CTB tady máme ten postupné, postupný proces zavádění. Probíhá diskuze a my na tom budeme nadále pracovat. Myslíme si, že je zapotřebí na tom ještě zapracovat. Na začátku takový ten prototyp, kterým jsme měli, ten selhal ale komise a rada mm, to vidí teď pozitivněji. Paní Pervánč Perez? Děkuji za slovo. V naší skupině doufáme, že se z CCCTB pohneme ku přebudu. Je to určitě projekt, kterým se už v Evropě zabýváme příliš dlouho a v rámci eurozóny vidíme, že opravdu potřebujeme dosáhnout pokroku ehm, u CCTB. Nejde jenom o fiskální dumping, ale, ale jde nám také um, pro základ pro budoucí vlastní zdroje v EU. Takže doufáme, že nás podpoříte, budete na naší straně, i když už eh, nebudete, pane ministře, eh, předsedající zemí v rámci ECOFINu. Hovořili jste o, o některých inovacích ve fiskální oblasti, eh, o inovacích, které byly zavedeny během vašeho předsednictví tak eh, pokud se nemilím, tak eh, rada to nepřijala úplně nadšeně, jestli to mám říct diplomaticky. Nedostálo se očekáváním. Parlament s tou myšlenkou přišel před pár lety. My jsme řekli, že máme pocit, že eh, to by mělo být klíčové pro rozpočtové jednání. A mě by zajímalo, jak bychom mohli posunout diskuzi ku předu. Potom DPH eh, na posledním zasedání eh, Rady Ecofinu došlo k určité neutralizaci mezi českými a francouzskými požadavkami. Ale parlament eh, důrazně podpořil myšlenku sladění DPH, ať už jde o účetní nebo eh, pap, digitální nebo papírové účetnictví. Jak se to budete snažit eh, vyřešit? Tak to není jenom zklamáním, ale jde určitý nový vývoj, který v žádném případě není pozitivní. Ehm, někteří eh, ministři na radě se vyjádřili v tomto smyslu. My jsme se tomu snažili zabránit tím, že eh, jsme navrhli v rámci kompromisu eh, tolik pojistek, tak, aby tento požadavek na pilotní projekt nenarušil eh, ten náš široký systém, který je znám ve světě. Lepší systém z mnoha, mnoha důvodů ve světě neexistuje. To znamená, když nějaká země řekne, že se domnívá, že změna, která má řešit eh, daňové úniky, která v té zemi může být například velkým problémem, byť nemáme konkrétní čísla, tak u v případě země, kdy tam je nějaká daňová mezera, to znamená, je tady rozdíl mezi tím, co by měli vybrat na daních a co reálně vybírají, a vyžaduje to velké investice, tak otázkou je, eh, kolik času jim dáme na to, aby to vyzkoušeli. Třeba si přejí 10 let, my jsme došli ke kompromisu 5 let. ale opustili jsme myšlenku, že jakákoliv sousední země by to mohla uplatňovat na základě toho, že jde o sousední zemi. Takže toto to jsme opustili. A máme tam asi 8 pojistek. Ale bohužel nemohu teď zacházet do podrobností u načasování, ale ehm, nebylo to minulý týden načasováno zrovna ideálně na to, aby se toho mu dostalo obecné Eh, podpory, například pokud je nějakého testování nebo pilotního projektu. Je to zklamáním, jak jste řekl, to je fakt. A všichni se vyjádřili jasně, že jakmile jste pro, vlastně ty, jak knihy, ty e-boosty by byly akceptovány, proti tomu žádné námitky nebyly. ale jde opravdu zklamání. Ta otázka fiskální je komplikovanější, protože sebou nese eh, otázku eh, zprávy. Komise předložila návrh eh, a všichni mají pocit, jak v Euroskupině, tak na radě Ecofinu se všechno popsuzuje a i IMF mají takový pracovní dokument k této zprávě. Jak bychom mohli zajistit koordinaci, lepší koordinaci. To znamená, pracujeme na tom. Je jasné, že zde jsou nedostatky. Někteří z toho viní ten ukazatel, ten ukazatel 3, 3% a otázku konsolidace. A nevíme, zda bychom neměli být postupnější z hlediska eh, konvergence. Takže zda bychom neměli mít ukazatele, které ukazují na to, že se eh, dané země zbližují. Takže to jsou všechno témata, která zazněla na poslední zasedání Rady Ekofinu. Jinak řečeno, členské státy si uvědomují eh, ty pocity zklamání. Děkuji, Bartoluka. Já budu mluvit německy, pane ministře. Vy jste bilancovali své předsednictví těch posledních šest měsíců a já bych chtěl širší úhel pohledu, nejenom těch šest měsíců, s kterými jste byli spokojeni, ale abyste nám řekli něco o situaci bankovního odvětví v EU a úspěchu bankovní unie, jak se na to díváte vy. Bankovní unie a celá legislativa, která se toho týká, spolu s finančním odvětvím vytvořilo možnosti mm, odhalit určité prvky ve vývoji a jde o to, abychom zabránili tomu, že e, případné ztráty zaplatí daňový poplatník. Teď jsme měli e, dvě krize, Monterey Pascal a tam ale opět eh, vlastně byly vydány státní záruky a to dopadá na daňové poplatníky, což je rozporu s eh, BRD. A pak tady další případ je Banco Popular, kdy ty nedostatky nebyly zjevně identifikovány, nebo se nezačalo jednat, pokud eh, to bylo zjištěno banka prošla úspěšně dvěma zátěžovými testy a aniž by se dostala pod nějaký tlak, tak najednou se banka zhroutí. Takže si kladu otázku, zda vůbec to, co jsme dělali, k něčemu bylo, zda jsme něco zlepšili, anebo to úsilí, které jsme vynaložili eh, v EU pro lepší zajištění eh, bankovního odvětví, abychom odhalili ten špatný vývoj, tak eh, na základě těchto zkušeností neselhali jsme nakonec v tomto? Nebylo to zbytečné? Posílení bankovní unie je určitě klíčovou prioritou Rady. A cílem našeho předsednictví bylo dosáhnout co největšího pokroku, jak v oblasti sdílení rizika, to je RIS, a, a také ten balíček na snižování rizika panovala obecná schoda, že z hlediska načasování bychom měli nadále pracovat na návrhu, ale zároveň bychom měli vyčkat na ta opatření zaměřená na snížení rizik. Je pro nás potěšením oznámit, že máme dva obecné přístupy už na úrovni rady. rady. A pak máme také zprávu o pokroku. Nebylo to snadné v těch dvou případech. Ta otázka hostitelské země a z ostatních zemích byla velmi ožehavá. Stalo nás to spoustu energie a ale podařilo se nám, nám najít dobrou rovnováhu. Obecný přístup ehm, Bankriter Hard Proposal, to byl jeden z návrhů, kde jsme dosáhli obecného přístupu, tam šlo také o um, záchranu, a aby bylo jasné, co se má dít krok za krokem, aby um, investoři věděli, že jsou seniorní členové um, představenstva, jak to je v případě záchrany bank a tak dále. To nám hodně pomohlo a to dosažení obecného přístupu je určitě pozitivní. Teď se můžeme pustit uh, už do diskuze s Evropským parlamentem. A potom přechodná opatření. V případě IFRS 9, IFRS 9, pardon, a uh, ten režim face out, tak doufám, že i v, na tomto tématu se začne jednat. U NPL úvěru v selhání je to trochu eh, složitější. Um, Kladli jsme na to velký důraz, pozvali jsme do Valety veškeré instituce, které nějak eh, se dostávají do činění s tímto problémem, diskutovali jsme o tom, ale nenašli jsme žádný jasný recept, abychom si řekli, ok, začneme s tím a budeme pokračovat tak a tak, protože jde o, opravdu o vrství problém. V červenci by měla přijít na řadu doporučení. Jde o analýzu problému a stanovení možností politik, jak tyto problémy řešit. Pracujeme také na akčním plánu pro řešení eh, těchto špatných úvěrů NPL a doufáme, že v červenci ECOFIN přijme. Už to bude za estonského předsednictví, ale doufáme, že tady najdeme řešení. Měli jsme také podskupinu, která na tom pracovala, ECB k tomu vypracovala stanovisko a ty nejlepší mozky byly zapojeny. Musíme mít nějaká doporučení, jak k věci přistoupit. Není to tak přímo čaré kvůli státním dotacím a tak dále. Eh, Monte de o banku Popular, mohli byste se k tomu také vyjádřit? nemyslím si, že bychom se jako rada měli eh, vyjadřovat eh, k konkrétním případům. Eh, otázka, ale pokud jde o ta opatření, která byla přijata, na to byste měli mít nějaký názor. Opravdu si nemyslím, že bych se k tomuto měl vyjadřovat. Měli bychom se podívat na celková doporučení, Ale nemyslím si, že rada by měla být eh, zapojena do tohoto konkrétního případu. Děkuji. Je mi jasné, že mm, předseda eh, rady se nemůže vyjadřovat k jednotlivým eh, případům, i když se k tomu vyjadřovaly jednotlivé instituce ale otázka zněla, zda máme za to, že ta neúplnost našeho režimu je uspokojivá nebo ne, zda máme být znepokojeni nebo ne tím výsledkem. Pokud bych měl mandát od členů rady, tak bych vám ho sdělil, ale nemám mandát. Děkuji za slovo, pane ministře, já budu hovořit německu. Německy vy jste hovořil o úspěších eh, malckého předsednictví. A já bych jménem eh, liberálů a demokratů v Evropském parlamentu říci, že eh, jsme potěšeni tím, že například v oblasti sekuritizace jsme udělali velký krok upředu. Máme za sebou úspěšný trialog, kdy nám šlo především o to, abychom Eh, zastávaly malé a střední podniky a zájmy reálné ekonomiky. A, a také s tím eh, dokumentem Commercial Papers. Pak jste poukazovali na pokroky v eh, boji proti agresivnímu, agresivním daňovým podvodům a vyhýbání se daňové povinnosti. Potom otázka hybridních nesouladů, a e, mechanismus řešení sporů, které vyplývají z dvojího zdanění. E, my jsme rádi, že tady se objevila iniciativa, ale s velkým překvapením jsme vzali e, na vědomí to, že rada dospěla k rozhodnutí ještě předtím, než Evropský parlament by tady není o, nejde spolurozhodování, tak vůbec než jsme mohli se vyjádřit. Jakožto zpravodaj výboru Ekonu eh, k tomuto bodu bych chtěl jasně říci, že se nám to opravdu nelíbilo. Je to nepřátelský akt, jestliže se parlament nějakým tématem zabývá, ale naše návrhy potom vůbec nejsou zohledněny při diskuzi eh, rady. Možná, že byste nám mohli osvětlit důvody, proč eh, rada nevyčkala na pozici parlamentu. My jsme se k tomu postavili velmi konstruktivně. A potom poslední otázka, ta se týká um, legislativy proti praní špinavých peněz. Ehm, máme před sebou některé předpisy. Já jsem se chtěla zeptat, zda se domníváte, že eh, ta legislativa, která teď je na stole, a kterou, která už existuje, tak zda je dostačující pro to, abychom um, zabránili takovým věcem, jako byly ty eh, panamské fondy. A nebo předpokládáte, eh, že by bylo vhodné, aby další předsednictví přišlo s nějakými dalšími předpisy nebo opatřeními v oblasti boje proti španí, praní špinavých peněz? Děkuji. Asi nám jde o mechanismus řešení sporu v oblasti dvojího zdanění. Je to tak? Přesně tak. Rada přijala rozhodnutí ještě předtím, než parlament mohl hlasovat o tomto tématu, což je takový nepřátelský akt, protože my jsme velmi konstruktivně na tom tématu pracovali. Já jsem byl zpravodajem výboru Ekonu k tomuto tématu a byli bychom rádi, kdyby pozice parlamentu byla ze strany eh, rady zohledněna a možná, že byste mohli vysvětlit, proč se tak nestalo. Já jsem si eh, nebyl vědom této skutečnosti, ale vím, že eh, určitě vezme v potaz stanovisko parlamentu, jakmile bude přijato, ale zatím přijato nebylo, pokud mám správné informace. Potom legislativa proti praní špinavých peněz. Myslíte si, že stávající legislativa je dostačující, nebo byste dalším předsednictvím doporučili předložit další legislativu? Ano, určitě. Spousta legislativy um, přijde na stůl. Um, čeká na nás um, například návrh o prostřednících. Finanční subjekty nebudou schopni poskytovat určité konzultace které jsou považovány za agresivní vyhýbání se daňovým povinnostem. Eh, pak tady máme také podávání zpráv u jednotlivých zemích. A potom triple CTB. BEPS je velmi eh, rozsáhlý, je tam spousta doporučení. My jsme se dotkli těch nejzásadnějších, to znamená určité minimální normy. Někdy jsme šli nad rámec minimálních norem. Ale jde opravdu o velký, eh, velké komplexní téma. A tak to je třeba pokračovat. Jak už jsem řekl, legislativa, která byla eh, doposud schválena nebo přijatá, tak eh, ještě neběží. až teprve se začne s implementací této legislativy, tak uvidíme změny. Změny v tom, jak eh, podniky jednají, investují, reagují, jak přesouvají zisky a tak dále. A kromě toho, ty též evropské země mají v rámci OECD určité závazky. Takže v případě, že EU může klást důraz na jinou legislativu, tak eh, oproti tomu máme celosvětové závazky Účastníme se eh, setkání OECD, jsme v přední linii jako evropské země. Nejsou tam jenom země EU, ale také třetí země, tam je kodex chování, tam se odvádí spousta práce. Ehm, co se týče takového ukazování na třetí země nebo obvinování třetích zemí, které eh, nesplňují ty minimální normy, které máme v Evropě. To tež platí pro eh, podávání zpráv podle jednotlivých zemí, například hlediska daňových orgánů. Nejde nám tolik o zveřejnění, ale o to, že orgány eh, jako oblasti zdanění, tak eh, praní špinavých peněz, tak mají velké pravomoci pro sdílení informací, například určitá daňová rozhodnutí Mm, daňový orgán mm, je povinen eh, sdílet eh, daňové rozhodnutí, které eh, přijmou v dané zemi a musí to sdílet se všemi dalšími zeměmi v EU. Takže máme velmi velký balíček legislativních opatření, které nás posunou podle mě hodně do kupředu. Není to věc jenom vašeho předsednictví, ale máme problém s tím, že velmi často obecný přístup je před ještě předtím, než my formálně přijmeme stanovisku k danému tématu, což podle nás není v pořádku. Jde to podle nás proti duchu, neli proti liteře smluv. Barbara Kapl. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, já mám tři tematické oblasti. Který mám otázky. Jednak eh, boj proti daňovým podvodům, což je téma, kterým se parlament i komise zabývají velmi intenzivně mm, poslední půl rok a, a rada k tomu zpracovala také eh, určitá témata. Vy sám jste o tom také hovořil. Hovořil jste o dvou oblastech. Eh, jednak otázku řešení sporu dvojího zdanění a potom těch nespolupracích daňových oblastí. A mě by zajímalo, jak je to s dalšími oblastí, například podobně z DPH eh, nebo společný základ u eh, zdanění obchodních společností. Myslíte si, že máme nějaké další oblasti, které mohly být úspěšné na dalších radách? Potom eh, pod program pomoci pro Řecku, Řecko, otázka vyplacení té poslední tranže ze strany euroskupiny je tady jednota. Myslím, že není tady jednota s Evropskou centrální bankou. Eh, to zatím nezařadili do svého programu Řecka. Eh, pak eh, přední ekonomové v Řecku Eh, hovoří o tom, že se provádí příliš málo strukturálních reform, investice jsou na úrovni před krizí, vývozy nejsou dynamické, to znamená, jinak řečeno, říkají, že se to hodně slíbilo, o hodně věcech se hovořilo, ale málo se realizovalo. Takže mě by zajímalo, jaká je střednědobá strategie rada, eh, strategie rady, co se týče otázku, otázky dluhu eh, Řecka. A nebo zda máte nějakou jinou strategii. Potom ještě třetí otázka k tomu um, reflexnímu dokumentu um, prohloubení eh, hospodářské unie. Eh, na Ecofinu jste se jasně vyjádřili k posílení evropského semestru a také k systému pobídek pro zvýšení eh, provádění doporučení pro jednotlivé země. Mě by zajímalo, zda existuje stanovisko a rady k tématům, jako je společný evropský rozpočet nebo společné daně, nebo různé otázky, eh, které se týkají dluhů v oblasti eurozóny. Děkuji. Many, many questions, but, um... no, to je mnoho otázek. Pokusím se odpovědět nejprve. Združování, eurodluhopisy, EDIS, nebo jak tomu budeme říkat. To vždy naráží na zeď morálního rizika jakýkoliv solidární systém tomu pokaždé čelí. Neznamená to, že to je nepropustná zeď, ale je to něco, s čím se musíme vypořádat. Takže ty věřitelské státy, ať už je to Německo nebo kdokoliv jiný, budou chtít, nebo ti, kteří nemají problémy, budou chtít, aby když budou jednat solidárně, aby ta země ukázala, že si také pomáhá sama. Vy si děláte starosti o to, zda Řecko provedlo ty reformy, které jsme chtěli. Vy máte pocit, že ne. Já to teď nechci hodnotit, ale tato obava je tam vždy. My vám pomůžeme, ale musíte si pomáhat i sami. Takže to je něco, co budeme muset řešit. A od těch věřitelských států eh, nečekejte žádnou spolupráci v oblasti v nějakého poolingu nebo harmonizace, pokud se to nevyřeší. Takže co se týká Řecka, eh, tam je situace taková, jaká je. Protože zatím Eh, nemůžete říci, že ty podmínky byly splněny. Ty podmínky tam jsou, aby si ta země mohla pomoci sama. Jde o to, aby ty peníze, které dáváte, eh, se nevyhodily, ale aby se ta země dostala na vlastní nohy, aby byla finančně nezávislá. Taková je aspoň tužba. A pak je tady také otázka udržitelnosti dluhu, přičemž eh, názor MMF je jiný než názor EU. A to z toho důležitého důvodu, že zatímco u Řecka, protože jsou součástí naší rodiny už dlouho, MMF má vlastní skupiny, vlastní pravidla. A jsou to pravidla, kdy musíte jaksi e, dodržovat nějaké závazky a to je něco jiného než v EU. My Řecku pomáháme, kdykoliv je to potřeba, kdykoliv je to opodstatněné a jsme připraveni víceméně e, snížit e, tedy tu dluhovou zatíženost, ale ne, že ty dluhy škrtneme. Tedy, že snížíme tu účinnou sazbu. Malta si půjčuje peníze dráž, než jak je půjčuje Řecku. A dělá to celá řada zemí. Protože ta maturita je delší, snažíme se zvážit všechno, abychom zajistili, že ten dluh nebude zátěží ale nejedná se o škrtnutí dluhu. Ale mohu vám říct, že na posledním zasedání rady v zásadě rada i MMF se v zásadě shodly a teď MMF se vrací s tím návrhem do své správní rady a my tedy děláme to svoje, tedy že alespoň principiálně jsme, aspoň to tak vypadá, že jsme našli nějaký způsob, jak to společně zvládneme za těch podmínek, které jsme stanovili. Děkuji. No a teď to musíme už združit, protože už máme jen velice málo času s tlumočníky. Všem se omlouvám. Pan Lagen. Hm, ano, já přesto budu mluvit německy. Pane ministře, díky, že jste přišel. Řekl jste, já jsem si to napsal, že boj s praním špinavých peněz je obtížné téma, změnilo se pozadí a je to zkomplikováno panamskými, panamskými odhaleními. To je pravda. My jsme minulý týden ve Štrasburku o tomto diskutovali a premiér mimo jiné řekl, že poběží čtyři, eh, čtyři eh, procesy a z nich jenom jeden, ten, který běží proti vám a vaší ženě, souvisí s Panama Papers, ty tři ostatní ne. Si jistě pamatujete na naší zjišťovací misi na, na Maltě, kde jsme mimo jiné hovořili s příslušnými orgány i s vámi, vy jste u toho částečně také byl, a mluvili jsme o tom, že to vyšetřování proti členům vlády Pan Mici, který byl nově jmenován do jiné funkce, která je ještě podstatnější. Pan Švempy je také ještě v úřadě. Že tedy ta první zpráva finančních orgánů e, skončila na stole policejního prezidenta a e, tento policejní prezident e, rezignoval ze zdravotních důvodů a jeho nástupce řekl, že k tomu nemůže nic udělat, pokud žádný soudce nevydá rozsudek. No, proč to říkám? Já na Facebooku a jinde čtu, eh, co pánové eh, Káza, paní Mecola a všichni od, ostatní říkají, jak to vyšetřování je nepřátelské proti Maltě. Ale i tak eh, jsou na Maltě někteří upřímní lidé, třeba eh, váš biskup jako katolík, že alespoň tady on brání demokratický proces. Možná, možná, byste to, eh, možná byste to měl říci svým kolegům, že i takto se věci mají. A poslouchejte mě, prosím, já budu mluvit dvakrát každopádně. Takže já se chci zeptat. Bude to tak, jak se to řeklo 20. února, že to spadne pod stůl, nebo někdo bude něco vyšetřovat? Vy jste odvedli dobrou práci, o tom není pochyb. E, já jsem vás za to vždy chvalil, ale důvěryhodnost nějaké vlády, která má něco vést, končí tam, e, kde jsou limity zamést si před vlastním Prahem. Za druhé, ta e, skupina pro chování, tedy ta Group Code of Conduct, etický kodex, 27 členských států odpovědělo, vy zatím ne. Ta Code of Conduct Group je mezivládní nástroj, eh, již tím to oslabujete. Takže otázka, zda eh, Malta skončí na černé listině eh, daňových rájů, závisí na tom, jak se postavíte k těmto otázkám. Pokud, pokud nějaký cizinec eh, platí úroky 0,3% a získává 30% úrok, tak to opravdu není. Podívejte, měl jste, pane Langene, dvě minuty. Ano, já vím, ono je to pořád to samé. Nejprve tu první část zasedání protáhnete, abychom měli o půl hodiny méně a za druhé potom, když eh, začneme mluvit kriticky, E, třeba já proti nějakým, nějakému sociálně demokratickému ministrovi, tak mě začnete pře- přerušovat. Já chci vědět, jak se ty věci hodlají vyřešit. Luigi Morgano. Grazie. Děkuji za slovo. E, já mám tři otázky, pokud možná rychle. Za prvé, na konci května Evropská komise e, zveřejnila dokument, reflexní dokument o budoucnosti Evropské hospodářské měnové unie jednak jak byl přijat tento dokument, vy jste na to už části reagoval, co, což děkuji, ale kromě toho jsem se chtěla zeptat, jak, jaká je politická vůle eh, ze strany členských států vybrat se rozhodnější cestou směrem k dokončení Unie. A to se tam i ve světle prohlášení například eh, německé kancléřky z ledna 2016, kdy vyjádřila rozpaky nad eh, variantou eh, eh, bezpečných evropských aktiv, dluhopisů. Mě prostě zajímá, jestli tady je proto politická vůle nebo ne. A potom druhá otázka se týká dvou směrnic, CCTB a na té druhé vy jste už naznačil, když jste se vyjadřoval ke kolegyní Beres, ale já bych chtěl pochopit, zda podle vás lze mm, předpokládat, i s ohledem na dosavadní dialogy, že mezi členskými státy existuje možnost si představit, že jedna z část eh, těch fiskálních příjmů mm, na úrovni EU by se mohly stát ehm, byť částečným financování evropského rozpočtu jako vlastní zdroj pro evropský rozpočet. A poslední věc eh, k e-book. Vy jste to také už eh, stručně nastínil není možné, nebo jak je to s um, ehm, HDP u elektronických knížek a knih? Protože pokud to bude komplexní balíček, tak mám pocit, že to bude trvat velmi dlouhé, dlouho. Sí, grazie. Pan Martušelo. Děkuji, vítám vás, pane ministře. Já mám ehm, dvě otázky. Víme, že Malta eh, se stala preferovanou metou mnohých Italian, Italů, eh, aby tam přemístili jak svůj majetek, tak svou činnost. Tento ekonomický zázrak mm, má pouze vlastně nějaký daňový základ, nebo je to proto jediné slovo daně. Eh, jste si vědom toho, že každý rok více než 4 miliarda eur se stahují z jiných evropských zemích ze strany Malty? Myslíte si, že toto je v pořádku, takováto činnost? Nemyslíte si, že tato činnost, kdy přitahujete eh, kapitál eh, na váš ostrov z jiných zemí a jaké mechanismy jste přijali pro kontrolu a ověření kvality investorů, kteří na váš ostrov přicházejí? My jsme četli také váš apel, aby um, byli získáni obchodníci co nejdříve, aby pracovali na Maltě, Mohli byste nám to vysvětlit, protože zástupci různých obchodních asociací v Itálii se nás na to ptají. Jonas Fernandez. Děkuji. Já mám dvě otázky. Za prvé, co se týká eh, diskusí v ECOFINu a v rámci skupiny pro zaštítenou spolupráci pro daň z finančních transakcí. To měla být priorita. Já bych se chtěl zeptat, jak to vypadá s tou diskusí a potom bych rád navázal na jednu věc, kterou už jsem eh, zmínil a chtěl bych více informací, co se týká EDISu, tedy systému zajištění vkladů. Eh, víme, že v radě proběhla technická rozprava a teď eh, se máme přesunout k politické diskusi a rádi bychom věděli, jak jste debatovali vy v posledních měsících a zda jste optimistický do těch příštích měsíců. Prosím, pane eh, ministře, já vám musím vysvětlit. Já jsem tady jako předseda rady a já nevyjadřuji osobní názory, ale vyjadřuji to, co jsem přesvědčen, že je názor rady vzhledem k práci, výsledkům a návrhům. Takže já mohu pouze odpovědět na ty otázky, které se týkají tohoto. Ty ostatní otázky Wernere, vy jste se ptal na tolik věcí, já jsem připraven vám odpovědět, až mě přizvete eh, na výbor pana. Jako na Maltě jsem připraven probrat i ty otázky, které, eh, na které jste se ptal. Co nemohu postihnout, je ten právní problém mezi radou a eh, výborem pana. To je velice složité pro mě, ale já jako ministr financí Malty jsem připraven znovu vystoupit, kolikrát budete chtít, a zodpovím vám ty otázky všechny. Eh, co se týče toho zda je nebo není politická vůle pro prohloubení EMU, já si myslím, že ano. V tom smyslu, že politické prostředí se mění. Toho si všímají všichni. Francie, Anglie a tak dále. Mění se to. A po Brexitu, po Trumpovi, nevím proč, ale mění se to. A nové volby ve Francii eh, dokonce mění ten samotný typ diskusí, jaké v radě vedeme. Je to daleko pozitivnější v tom smyslu, že máme vizi a že chceme něčeho dosáhnout. Takový je dojem, který máme. Pravděpodobně po německých volbách se to ještě posílí, ale to je osobní názor, já to nedovedu předpovědět. Pomalý vývoj v oblasti jednotného trhu se zdá z hlediska toho, co vidíme v radě, se změní. Že se to změní k lepšímu, bude více vůle a přístupu, že, jak, jak říkám, chceme něco, něčeho dosáhnout v budoucnu. Co se týká Itálie a daní, mohu vás ujistit, že daňové orgány, maltské daňové orgány eh, a italské daňové orgány eh, jsou v kontaktu, vyměňují si informace, porovnávají si poznatky, ať už se to týká AML nebo eh, daňových úniků. Takže ta představa, že to je ráj to je zkrátka spekulace, stejně tak bych mohl spekulovat já, ale tak se nikam neposuneme. Dopředu můžeme jít tak, že budeme budovat instituce, budeme je posilovat a budeme mít legislativu, kterou už vlastně máme, kdy automatická výměna informací od teď bude skutečně probíhat. To v minulosti nebylo. To je to hlavní. Není eh, k ničemu eh, obvinovat z něčeho neklasický daňový systém. Eh, on byl schválen EU, ne bezdůvodně, teď si to uvědomilo i OECD. A teď nevím proč, jenom proto, že se to nezdá být eh, dobré, nebo co já vím, tak se o tom začínají vyprávět příběhy alespoň odborníci, ať už pocházejí z komise OECD nebo MMF, tak je na nich, aby o tom mluvili. E, ta vaše obvinění nejsou na ničem založena. Co se týká Edisu, opět nám bylo řečeno, ať na tom pracujeme e, do německých voleb. Takže já si myslím, že to je zásadní komponenta bankovní unie a objeví se hodně tlaku odevšať, aby to bylo, aby, aby, abychom toho skutečně také dosáhli. Co se týká CCCTB, to je od toho, abychom vyřešili otázku přenášení profitů na základě transferových cen. Na té jedné oblasti, na té jedné úrovni pracuje OECD, CCCTB pak funguje na druhé úrovni a oba ty postupy cílí na stejný cíl. Eh, co uděláme s těmi penězi, to si každý může vybrat. Já si pamatuju, že v TFTAT jsme měli tři eh, důvody, životní prostředí, rozvojový svět, vlastní prostředky, ale FTT stále stojí. Pokud vím, tak se setkali v podstatě pouze jednou, pokud se nepletu, když tak mě opravte, ale pokud vím, tak během našeho předsednictví se setkali pouze jednou. A e, tak tedy na tom jsme. Tak, teď už musíme skončit, říká pan předseda. Takže na závěr bych rád řekl, že ta očekávání nebyla vysoká, byla to malá země a tak dále, ale když se podíváme na výsledky, a doufejme, že do konce měsíce Eh, toho bude ještě víc, tak eh, s přihlednutím k tomu jsme na sebe poměrně pišní, jako na předsednictví rady. Děkuji. Eh, děkujeme vám, pane předsedo rady, za skvělou spolupráci, za dobré výsledky vašeho funkčního období, které tady ještě neskončilo, takže ještě můžeme být i ambiciozní pro příští dny a samozřejmě pak budeme pokračovat v kontaktech jak s vámi jakožto s řádným členem ECOFINu. Takže díky, že jste přišel, eh, díky, že jste přišel eh, a děkuji všem za účast.